Posaďte se, zahájíme odpolední část zasedání. Okay, then. First item on the agenda. První bod je výměna názoru s maďarským předsednictvím na téma dopravy. Dovolte, abych vám představil generálního sekretáře, tedy generál, ministra pro dopravu pana Olmera. My jsme se setkali neformálně dříve, ještě před zahájením maďarského předsednictví, takže vítám vás, pane ministře, do výboru Evropského parlamentu pro dopravu a turistický ruch. Těšíme se na, vaši, na spolupráci s vámi příštím půlroce a určitě se také těšíme, co nám řekne dnes odpoledne eh, k záměrům maďarského předsednictví. Obvykle to děláme tak, že eh, vám necháme čas na úvod a potom následují otázky, nejdříve od koordinátorů nebo čí za skupiny a potom eh,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 zde zastupovat Maďarsko a pobavit se s vámi o programu úřadujícího předsednictví a jeho priorit v oblasti dopravy. Já jsem přesvědčen, že Evropa obstojí v globální konkurenci pouze tehdy, když bude schopna držet krok s technologickými změnami, když bude schopna reagovat eh, také na nové výzvy v oblasti eh, dopravy, když budeme tedy silní a konkurenceschopní. Doprava je klíčovou oblastí ekonomického rozvoje a týká se to eh, pozemní dopravy i dopravy po vodě. A to může být vlastně taková hnací síla budování našeho blahobytu. Jsou zde ekonomické aspekty a cíle, jako je udržitelnost a ochrana životního prostředí. Maďarsko eh, je vděčné předchozím předsednictvím eh, španělským a belgickým, eh, kterým se podařilo splnit většinu cílů pro trojí předsednictví. Maďarské předsednictví bude určitě budovat na těchto základech a pokračovat stejným směrem. Abychom splnili tyto cíle, chceme spoléhat na těsnou spolupráci se všemi institucemi Evropské unie, včetně Evropského parlamentu. Dovolte mi, dámy a pánové poslanci, abych eh, eh, takto zhrnul naše dopravní priority. To je nejdříve pozemní doprava. Jak víte, eh, úprava směrnice o eurovinětě byla schválena eh, jenom velice těsnou většinou v radě. Čili předsednictví má velmi malý manevrovací prostor eh, pro debatu s parlamentem. Stačí, aby jedna členská země si změnila názor a už by mohla vzniknout blokační minorita. Z tohoto důvodu se snažíme nalézt kompromis, eh, tak jak začalo už belgické předsednictví. Naše předsednictví chce pokračovat v projednávání tohoto citlivého tématu. My eh, se chceme dopracovat vyrovnaného kompromisu, tak aby bylo možné eh, v tomto pololetí roku 2011 dosáhnout eh, shody ve druhém čtení. Maďarské předsednictví eh, připisuje velkou důležitost úpravě směrnice o bezpečnosti silniční dopravy. Na rozhodnutí z 2. Eh, prosince rozhodnutí eh, ministru dopravy umožnilo, eh, vlastně otevřelo cestu k tomu uzavření problematiky ve druhém čtení a dokončení tohoto tématu ještě do léta. My bychom chtěli s tím začít co nejdříve a určitě chceme co nejdříve dosáhnout kompromisu přijatelného pro všechny tři instituce velmi důležité je pro nás eh, ten říkaz prvního železničního balíčku, přičemž cílem je eh, předložit eh, na radu 16. června obecný návrh. Rádi bychom vyčistili rozpory mezi členskými zeměmi ačkoliv je možné, že to ještě po nás zdědí polské předsednictví. Eh, rádi bychom eh, dosáhli pokroku v oblasti eh, říční a námořní dopravy kontinentální. Tedy. Rádi bychom integrovali tento druh dopravy do logistických sítí, což je, myslím, velice, velice Eh, konkurenceschopná oblast eh, dopravy. Jde nám o to, aby doprava eh, byla ekologická a aby všechny druhy dopravy, které máme, byly využívány optimálně. To nám pomůže tedy zvýšit kapacity, respektive lépe tyto kapacity využít. V dubnu 2011 Eh, budeme pořádat v Ostřihomi eh, konferenci o říční dopravě a o možnostech její integrace do eh, hospodářského systému. Budeme hovořit o budoucnosti tohoto druhu dopravy, o jeho financování a tak dále. Chceme podporovat tento druh dopravy a Eh, více ho eh, zapojit. K tomu budeme zpracovávat akční plán. Eh, v roce 2011, zřejmě z jara, Evropská komise bude zveřejňovat přeskum programu ARIS a počítáme s tím, že v červnu Eh, budou eh, v souladu s tím schváleny závěry rady. Pokud se týče eh, národních certifikátů pro lodi vody, budeme počítat s tím, že se bude revidovat příslušná směrnice. Komise by se k tomu měla vyjádřit v březnu. Eh, toto eh, znamená to, že budeme absolvovat určité technické eh, jednání v radě s tím, že opět pro červnový summit by měly být výsledky. Tak důležité je samozřejmě tržní hledisko a také hledisko zaměstnanosti a to vše je zapracováno do regionální podunajské strategie. doprava po Dunaji. K tomu by měly být zpracovány dokumenty proveditelnosti, ještě tedy v prvním pololetí 2011 a eh, měly být zpracovány logistické dopravní programy. Eh, Dunaj to je takový komplexní fenomén, jak hospodářský, tak také ekologický a e, rozvoj ekonomické činnosti zde musí být v souladu s ekologií. Integrovaná, integrovaný podunajský region, který bude interoperabilní a jinak integrovaný, e, je klíčovým faktorem regionálního rozvoje. E, tato stránka v, předchozích koncepcích nebyla dostatečně zdůrazněna. Pro koordinaci dopravy bude třeba nacházet nové vhodné informační systémy, které zajistí interoperabilitu mezi různými eh, systémy dopravy v regionu. Umožní také jejich integraci. Jde nám také o eh, rozvoj infrastruktury v severojižním eh, směru. Pokud se týče horizontální záležitosti chceme položit na stůl dva strategické problémy. Velice důležité pro nás je pokračování práce na základě bílé knihy o dopravní politice na leta 10 až 12. Doprava je eh, rozhodujícím odvětvím pro rozvoj Evropské unie a má přímý dopad na konkurenceschopnost regionu. A samozřejmě jsou zde aspekty sociální a ekonomické soudržnosti. Doprava může posílit také společný trh. Z tohoto důvodu pro příští léta a příští dekádu bychom chtěli zpracovat dopravní politiku, která bude brát v úvahu stávající diskrepance a e, politiku soudržnosti, která by to mohla napravit. Tak by se měla zlepšit konkurenceschopnost Evropské unie celkově. Komise v březnu e, vydá své sdělení. Je to trošku posunuté, poněvadž komise by ráda sladila tuto zprávu s iniciativou eh, eh, Resource Efficient Europe. A to znamená, že naše předsednictví eh, bude moci toto téma otevřít pouze na červnovém setkání rady a snad tedy budou uzavřeny, nebo dojde se k závěrům rady. Pokud se týče ten, té transevropských eh, dopravních sítí, domníváme se, že eh, celoevropská koheze a eh, zdokonalování vnitřního trhu není možné bez právě těchto sítí. Je třeba zlepšovat infrastrukturu, která mnohdy není dobrá nedostatečná dostupnost může skutečně zpomalovat evropský hospodářský vývoj a hospodářskou obnovu. Proto bychom chtěli, aby v plánovací fázi budoucí eh, politiky TNT eh, musíme doplňovat ta spojení, která tam chybí a je třeba také dbát o geografickou rovnováhu. Obecně se domníváme, že je důležité, aby komise zapojila do eh, přeskumu situace v oblasti TNT i členské země a mm, aby měli vliv na rozhodování v oblasti TNT. Neformální setkání ministrů dopravy eh, plánované na 7. a 8. února se bude soustředovat eh, na přeskum současných sítí TNT a na jejich financování. Podle nejnovějších informací máme nyní už téměř připravený návrh eh, na eh, návrh guidelineů k TNT. Ono to vlastně bude zveřejněno až v červenci, čili to už spadne víceméně do polského předsednictví. Pokud se týče letecké dopravy tady můžeme eh, udělat opravdu mnoho, abychom dosáhli tohoto společného evropského nebe, které je budoucností eh, letecké dopravy v Evropě. Je třeba přijmout nezbytná pravidla a předpisy a je třeba teda dokončit eh, společný vzdušný prostor, společná pravidla a transponovat pravidla do národních legislativ. 3. a 4. března k tomu se bude konat konference na vysoké úrovně. Bude to v návaznosti na loňskou madridskou konferenci z únoru a budeme navazovat také na madridskou deklaraci. A Půjde také o úpravu systému letového řízení v celé Evropě a eh, implementace IS 1 a 2 a také eh, rozdělení na funkční eh, vzdušné, sekce vzdušného prostoru, zavádění systému příští generace a nezbytná harmonizace a také půjde o panevropskou implementaci eh, společného vzduchového prostoru. Eh, očekáváme, že bude přijata budapeštská deklarace, eh, která bude hovořit o tom, co bylo dosaženo a o tom, kam bychom se měli ubírat dále. Pokud se týče společného evropského nebe, souvisí s tím také systém CESAR, a to znamená, že systémy řízení letového provozu je třeba zkompatibilnit. Očekává se, že řízení letového provozu v Evropské unii a na federální úrovni USA eh, bude, že tedy bude podepsána eh, společná dohoda o spolupráci v oblasti výzkumu eh, během letošního roku. Eh, maďarské předsednictví eh, bere jako velice důležité, eh, důležitou problematiku mezinárodní spolupráce v letecké dopravy. Očekáváme, že schválíme rozhodnutí rady o tom, že bude podepsána dohoda s ECAO. Očekáváme, že tady eh, eh, budeme mít předloženo eh, takovou tu cestovní mapu od komise, kterou tedy schválí rada. Maďarské předsednictví bude ten návrh předkládat a bude to dáno také na program. Půjde o mandát pro vyjednání dohody o letecké dopravě s Moldávií a dále kabotáž v oblasti dohody mezi EU a Švýcarskem. Dalším očekávaným výsledkem na základě návrhu komise bude přistoupení Norska a Islandu k dlouhodě letecké dopravě mezi Unii a USA. Bude se schvalovat rozhodnutí Rady a budeme se účastnit také vyjednávání s Brazílií a Izraelem o podobných dohodách. Pokud se týče námořní dopravy, eh, Maďarsko je vnitrozemská země, takže my se řídíme tím, co je v Evropě zvykem a zde se trošku budeme spolehat na partnera v triu na Belgii, která přece jenom má k moři blíže budeme eh, vděčně přijímat podporu eh, belgických kolegů a samozřejmě chceme také stavět na výsledcích belgického předsednictví, zejména v oblasti vize, eh, která, podle které bude ustavená agentura pro dopravno, bezpečnost v této dopravě. Eh, dále, eh, pokud se týče bezpečnosti pasažérů, to je z roku 1974 a eh, k tomu tedy bude rozhodnuto o protokolu, také předpokládáme v březnu. Dále, pokud se týče směrnice o námořním vybavení, tak to je také rozhodnutí, které dědíme od belgického předsednictví a tady doufáme, že by se nám mohlo podařit dosáhnout politické shody eh, v červnu. Eh, velké naděje zbuzuje program Galileo. Eh, chtěli bychom dosáhnout shody v prvním čtení z parlamentu o regulovaných veřejných službách a snad tedy dosáhnout také závěru rady. Dámy a pánové, já si uvědomuji velice dobře, že pouze eh, ve spolupráci s komisí členskými zeměmi a parlamentem je možné dosáhnout eh, úspěšného naplnění cílu maďarského předsednictví. Mohu vás ujistit, že maďarské předsednictví je otevřeno konzultacím, spolupráci a samozřejmě dosahování racionálních eh, Eh, dohod. Těším se na vaše otázky a komentáře a doufám, že budeme mít eh, plodný půl rok. Thank you. Děkuji vám, eh, pane ministře Volnere. Nyní mají možnost klást dotazy koordinátoři v první řadě Tady je už seznam řečníků a prosím vás, dělte mi, kdo se ještě chce přihlásit, abych se mohl zabývat matematikou a rozpočítat čas. Mám tady tyto... I don't know whether Mr. Kolicek wants... Vím, jestli i pan Kohlíček se chce vyjádřit. Van Dalen. Pan Van Dalen. Mr. Kolza, Mr. Liberatsky, Mrs. Gurmai, Mrs. Foster, Mrs. Mr. Kantian. Is there anybody else? Ještě někdo další by se chtěl přihlásit? Pan Ugias? Ještě někdo? Dobře, tak budu se snažit, abychom se drželi tohoto seznamu. Nejprve tedy koordinátoři a bude pak odpověď a pak ostatní. Každý koordinátor má k dispozici čtyři minuty. Takže Ehm, teď jsem to řekl ve vteřinách a začnu od pana Groše, prosím. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Vám bych chtěl také poděkovat za představení vašeho programu a chtěl bych vám popřát mnoho úspěchů v rámci eh, politiky dopravy. Jak víte, doprava je velice důležitým tématem zde na půdě parlamentu. A v každém případě Eh, má tu výhodu, že to je otázka, která je eh, velice úzce spojená s očekáváními občanů. Eh, v tomto smyslu bych hovořil o kontinuitě. Předložil jste dvě složky. Tyto byly připraveny a je potřeba nalézt kompromisy a řešení, co se týče otázky eurovinety a železnice. My počítáme s tím během tohoto předsednictví proberete tato témata. Co se týče eurovinety, tak eh, tam eh, nemůžeme eh, toto dostat do situace, kdy by se tato otázka nevyřešila. My jsme o tomto hovořili na interní bázi. Jde Půjde-li o to, aby v budoucnosti občané platili stále více peněz, tak e, s tím ale my nesouhlasíme. E, půjde-li ale o to, aby e, se náklady zahrnuly do silniční dopravy a tady to by vám mohlo pomoci při další otázce, to je nové zdroje pro mobilitu. E, to je takové to slovo, které rada nerada slyší, earmarking, tak e, v této e, linii bych chtěl vám říci, že parlament je na vaší straně, my vám pomůžeme, rádi ze strany zpravodaje najíst řešení. Zde se my jsme pro rozumnou mobilitu, my jsme pro železnici, protože někdy máme pocit, že eh, fungujeme na bázi národních institucí, ale my eh, chceme, aby eh, jsme také v této oblasti na tomto pracovali a že víme, že tato otázka se bude probírat na půdě rady. My chceme, abychom v budoucnosti měli silný a otevřený evropský trh. A toto souvisí také s eh, vnějšími hranicemi, na toto nemůžeme zapomenout. Eh, to je také z mého pohledu velice důležité. Vy jste se tady zmínil o dvou konferencích. Jedna o říční dopravě a o o společném evropském nebi jste také hovořil, tak eh, tady zase máme další příklad toho, jak můžeme účinně eh, pracovat na modalitě říční dopravy. A na druhé straně, eh, co se týče společného evropského nebe, tak tady eh, vidíme, když došlo ke krizi se sopkou, takže tam bylo zcela zřejmé, že je potřeba řešit otázku, o které tady hovoříme v parlamentu už několik let, a to je, že ehm, Evropa ehm, musí ehm, pracovat společně a to už tady pořád opakujeme, že je potřeba tímto stejně pracovat a doufám, že se o tomto bude hovořit na konferencích o který jste se zmiňoval, eh, protože to očekávají eh, občané Evropské unii. Eh, mí kolegové budou hovořit o jiných otázkách, tak já se nebudu dále hovořit a chtěl bych vám ze strany PPE popřát mnoho úspěchů a máte naši podporu. Děkuji. Four minutes exact. Thank you, Mr. Grosh. You were two, you were two seconds over, but I will uh, forgive you for <laughs> being... Přesně čtyři minuty. Pokud eh, to každý přežene jenom o dvě vteřiny, budu velice potěšen, pan Alcatraj. Ano, děkuji, pane předsedo, a vítáme vás, pane ministře, v našem výboru a přeji vám vše nejlepší ve vaší snaze. Máte před sebou velkou výzvu, velmi důležité věci jsou na programu. tady jsou dva body zásadního významu. Tímž v poslední době věnujeme velkou pozornost eurovinita a otázky přeshraniční dopravy. Mnohé z těchto věcí eh, se těžko dohadují v radě, těžko se tam doceluje dohoda. Ale um, jakožto zpravodaj eh, ke směrnice o rovině chtěl bych eh, varovat tom smyslu musíte akceptovat eh, fakt, že parlament eh, má co mluvit do výsledku legislativního procesu. Budete tedy muset mít s námi trpělivost a měli byste, měli byste asi také přinutit kolegy, aby byli trošičku flexibilní. Co se týče um, eurovinety, mluvíme o earmarkingu, tedy o prostředcích, které na to budou a potom důležité věci, jako je interoperabilita, spoplatnění a e, dohoda ohledně kroků, které bude muset, budeme muset udělat co do internalizace externích nákladů. E, nechci příliš e, mnoho, o mnoho více k tomu říkat, ale prosím připravte se na obtížné diskuse. Vím, že pro vás je to velice zajímavá zkušenost, že je to důležité, protože hovoříme vlastně o budoucnosti dopravy. Bude bílá kniha, revize železničního balíčku, otázka financování dopravy v Evropě. Například eh, teď se začnou uplatňovat nové směrnice a to všechno v náběhu na nový rozpočtový rámec. Parlament a konkrétně tento výbor bude muset muset zajistit, že doprava bude opravdu su, su, důležitou součástí práce. Budeme muset najít prostředky v evropském rozpočtu, abychom posílili evropskou dopravní infrastrukturu v nadcházejících letech. A ve všech těchto oblastech bude muset Rada zaujmout eh, evropštější eh, hledisko, protože jestliže chceme přijít ke skutečnému evropskému dopravnímu rámci, pak eh, musíme přestat hovo- myslet čistě v náro- na, na, na, základě základě národních rámců. Nejedná se ostatně jenom o financování, ale také, aby členské státy si nastavily v financování podle svých priorit. Budou muset věci řídit takovým způsobem, abychom dohromady docílili vytvoření transevropských sítí. To se týká i jednotného evropského nebe a evropského námořního prostoru. Ve všech těchto věcech bude třeba uvažovat čistě evropsky a e, rada bude muset být trochu odvážnější a dělat skoky vpřed. Pokud se dokáže postoupit v těchto oblastech, pak si myslím, že budeme vynikajícím způsobem spolupracovat. Za liberály, paní Majsna. Děkuji, pane předsedo. Já bych ze strany liberálů vás také, pane ministře, chtěla eh, zde pozdravit a těším se na eh, spolupráci. Já bych se chtěla soustředit na tři body. Vy jste hovořil o eurovinětě, o tom už hovořili mý předchůdci. Eh, potom já se vrátím k těm dalším třem bodům. Eh, další věc je společná námořní doprava. Vy jste hovořil o tom, že říční doprava bude jednou z nejdůležitějších priorit maďarského předsednictví. Já bych chtěla vědět, eh, jaké kroky máte v plánu v této oblasti. Eh, vy jste také hovořil o tom, že chcete vybudovat eh, infrastrukturu, vytvořit eh, pracovní místa. Samozřejmě jste zmínil Dunajský makroregion. My víme, že Dunajská strategie musí být dále rozpracována ze strany parlamentu ale já bych chtěl vědět, jak je to se splavností Dunaje, protože eh, vy se musíte starat o splavnost Dunaje. Tak jaké máte plány, jakožto eh, maďarské předsednictví eh, ohledně Dunaje a kde vidíte možnosti v této oblasti, protože tam by to mm, není sporu, že je tam potřeba udělat mnohé. Potom, co se týče dopravního systému, o belt Mm, tady máme vy, vy jste země, která nemá eh, pobřeží, nemá eh, moře, ale je samozřejmě propojené s námořními systémy. Eh, já bych tedy chtěla vědět, co budete dělat v rámci přesednictví ohledně pobřeží. Potom co se týče hospodářských eh, aspektů Donaje, jaké máte plány. Eh, další druhý bod, ke kterému mám konkrétní otázky, je ten T. Máte pravdu, vy jste se tady o tom zmínil, že eh, doprava je velice zásadní v rámci jednotného trhu, protože bez dopravy neexistuje jednotný trh. A co se týče ten T, tam existují Mm, bod, z mm, prvky, které by toto doplnily. Eh, hovořím tady o železnici, není dostatek peněz. Já vím, že nemůžete kouzlit a že nemůžu po vás, abyste za šest měsíců všechno stihli, ale já bych chtěla vědět, kde vidíte hlavní těžiště, protože vy jste hovořil o vybudování sítě a vy víte, že v Saragoze během španělského předsednictví se hovořilo o tom, že eh, bychom se měli soustředit na přeshraniční dopravu a že v, tom, eh, v této oblasti členské státy nedělají tolik jako eh, na národní úrovni. A druhá věc, o které jste ale nehovořil, ale o které se bude hovořit na půdě rady, a to je bezpečnost letecké dopravy. Vy víte, že teď se pracuje na složce, eh, která se týká bezpečnosti v letecké dopravě a na letištích. Já jsem zpravodajka, proto mě toto velice zajímá. Vy víte, že na konci minulého roku eh, došlo k eh, tomu, že se eh, byly pokusy o atentáty v rámci nákladní dopravy. O tom se hovořilo obecně, ale mě by zajímalo, jaké k tomu máte stanovisko a co máte na stole ohledně této otázky a těším se na spolupráci. Děkuji. Thank you, Mrs. Meissner. Děkuji za zelené paní eh, Lichtenberger, čtyři minuty. Děkuji vám za prezentaci programu. Eh, bylo to velmi podrobné a já mám eh, několik otázek. Samozřejmě bude to velice zajímavé vzhledem k tomu množství, čili není moje otázky. Tak nejdříve k té podunajské strategii. Jak už řekla moje kolegyně, rádi bychom se dozvěděli poněkud podrobněji, eh, jakým směrem se chcete ubírat eh, u této dunajské strategie a u zlepšení lodní dopravy na Dunaji. Myslím, že souhlasíme s tím, že velkým problémem je tady zastaralá infrastruktura a možná chybějící napojení této dopravy na další eh, typy dopravy podél Dunaje. V této souvislosti eh, hodně uvažujeme o tom, eh, jak bychom lodě přizpůsobili řece a nikoli obráceně. To by samozřejmě bylo obtížnější. Mě by tedy zajímalo, k čemu, eh, nebo jak se stavíte vy k tomu modelu River Adapted Ships, lodě přizpůsobené řece. A druhý bod, tak ten se eh, příliš netýká eh, maďarské krajiny, hovořím nyní o Alpách. Některé, někdy se stává, že státy, které sami ten problém nemají, možná dokážou eh, problémy, které se jich přímo netýkají, vyřešit lépe. Hovořím nyní o eh, provádění a podepsání protokolu o dopravě eh, v Alpské oblasti. Možná, že by bylo dobré, kdybyste se pokusili to potlačit dopředu, poněvadž tady zatím Eh, existuje, nebo je tady odpor jednoho členského státu, na kterém to zatím stojí. Možná, že by to eh, velice prospělo eh, rakousko-maďarským vztahům. Ještě k dalším druhům dopravy. Není železnice. My jsme ve výboru dopravním se snažili také hovořit o té železnici do Rábu, to je vlastně v tom trojmezí mezi třemi zeměmi. E, zda se zde budete chtít e, dospět nějakému řešení. A ještě poslední otázka, Single European Sky. Ten funkční blok, který patří Maďarsku, pokud tedy existuje, tak e, je zatím ve velmi raném stádiu, čili Eh, jak chcete, eh, co chcete udělat pro to, aby se to pohnulo dopředu. Děkuji vám, paní Lichtenberg. Pan Fandalen za eh, Děkuji, pane předsedo. Především vás tady vítám. Pane ministře, já nevyužiju úplně čtyři minuty, ale chci začít jednou věcí. Nejprve vám chci poděkovat za to, jak věnujete pozornost vnitrozemské eh, eh, dopravě, eh, lodní dopravě. Často se totiž na to zapomíná a naopak bychom se na to měli více zaměřit. Když hovoříme o říční dopravě a o infrastruktuře, pak musíme myslet na to, jak jsou propojeny různé druhy infrastruktury. Například hodně už se o tom hovořilo. Pamatuju si, že v roce 1991 se dokonce konala konference v Mnichově, ale už vlastně se o tom přestalo mluvit. A tak bych se vás chtěl konkrétně, pane ministře, zeptat, co chcete udělat, aby se zajistilo, že se vyřeší problém a že se už přestaneme o tom jenom bavit, protože my jsme zatím investovali eh, všechno jenom do mluvení. A eh, myslím si, že zatím Dat is de stremming op die andere grote rivier in Europa. Eh, také se teď hovoří hodně o jiné významné řece v Evropě, kterou je Rýn po celé týdny eh, tam byl potopený tanker, který dělal problémy. A musíme samozřejmě myslet také na to, jakými bezpečnostními systémy jsou tyto tankery vybaveny. Obvykle to funguje dobře, ale pane ministře, pokud chceme opravdu posílit rozvoj vnitrozemské eh, lodní dopravy, pak je tento problém řešit rychle. Eh, v mnoha eh, členských státech eh, jsou třeba služby, které dokáží rychle odstranit lodní vraky a musí se to dělat rychle na velkých řekách, abychom mohli okamžitě pokračovat v činnosti. Je, musíme tedy mít vždycky někde orgán, který může jak si zařídit, že se takovéto vraky vyluž, vy, vy, vy, odstraní nebo eh, pod problémy s eh, loďmi, které převážejí kontejnery. A proto eh, bych vás požádal, pane ministře, abyste se postaral o tom, že všichni opravdu budou společně tyto problémy řešit. Děkuji. A konečně pan Kohlíček za GUI. Děkuji, pane předsedo. Já bych měl jenom několik skromných dotazů silniční dopravě. Pan ministr se zmínil o tom, že chce řešit problémy eh, bezpečnosti, takže máte nějaký konkrétní plán, pane ministře, jak se pustit do problému přestupků v přeshraniční dopravě? Je to velmi delikátní jistě. Za druhé, v železniční dopravě by mě zajímalo, jak hodláte kousnout do kyselého jablka zvaného první železniční balíček. Tady se o tom bavíme dost často a velmi rozmarně. Budete výrazněji podporovat přeshraniční propojení železnice, zejména místních železnic. Jedná se například mezi Rakouskem a Českou republikou, mezi Českou republikou a Německem a i to, o čem se tady zmínila moje kolegyně, to, co jsme zjistili, když jsme byli v trojuhelníku Maďarsko, Rakousko, Slovenském. V letecké dopravě počítáte s dalšími kroky při aplikaci výsledků programu SESAR, a chcete změnit proceduru bezpečnostní kontroly na letištích v příznivém smyslu pro propustnost příslušných částí letiště? A za čtvrté, jaké kroky chcete přijmout na zlepšení splavnosti Labe a Dunaje? Labe podle některých mých německých kolegů končí někde u Magdeburku, jako kdyby Česká republika tam neexistovala. A Dunaj, jak jistě víte, nekončí u Vídně a první stupeň, který chybí, začíná Heinburgem hned pod Vídní. Takže to jsou všechny mé otázky. Děkuji. Thank you, Mr. Minister, if you'd like to take those first. Eh, pane ministře, chcete nejprve zareagovat na tyto otázky? Byli bychom vám velice vděční a pak přejdeme k druhému kolu. E, otázky budou klást ostatní členové výboru, takže můžete prosím zareagovat teď na e, to e, otázky položené koordinátory. Děkuji. Nejdůležitější, co tady zaznělo, je otázka kontinuity. Říkali jsme, že chceme budovat na výsledcích práce belgického a španělského předsednictví. Dostal jsem mnoho eh, dotazů ohledně eh, směrnice o eurovinětě a možnosti eh, druhého čtení, dohody v druhém čtení. To je téma, které eh, v, oblasti, v oblasti dopravy by umožnilo nejviditelnější a nejhmatatelnější eh, výsledek, pokud bychom eh, toto dokázali dokončit. Možná, že někteří poslanci mají určité požadavky, které možná jsou rozsáhlejší, než s čím počítá, nebo co by zahrnul kompromisní balíček ale myslím si, že tohle byl už eh, vlastně výsledek celých mnohaleté práce a dokonce i drobný výsledek v tomto případě by si myslím eh, byl efektivnější, že by to lépe posloužilo věci dopravy. Například eh, znečišťovatel platí tento princip, toto pravidlo by bylo daleko lepším řešením, než kdybychom tu složku vůbec nedokončili. Čili právní úprava, i když nevyhoví všem přáním, se může později revidovat. Už ve světle získaných eh, zkušeností budeme se k tomu moci později vracet a pak třeba se eh, najde eh, možnost kompromisu na vyšší úrovni, až už budeme mít zkušenosti. Ohledně přepracování železničního balíčku Tady bych rád zdůraznil, že v dopravě všechno souvisí se vším. Když mluvíme o eurovinětě, a o principu um, uživatel nebo znečišťovatel platí, pak eh, můžeme dosáhnout eh, sektorově neutrálního přístupu mezi železniční a silniční dopravou a to by bylo také v souladu s um, ochranou životního prostředí, ochranou proti hluku a podobně. Několik um, účastníků eh, zmínilo, eh, že eh, přepracování železničního balíčku je opravdu velice těžká věc, protože je tady spousta nejrůznějších zájmů členských států, o které jde, ale mohu vám slíbit, že na to se určitě zaměříme. Dokonce jsme ochotni se každý, každý týden setkávat, aby se pokud možno stanoviska zblížila a bude to také na pořadu jednání rady alespoň eh, se tam bude diskutovat o dosaženém pokroku. Ohledně externích nákladů a jak využít eh, výnosy, které se externě získají. Pochopitelně bychom byli rádi, kdyby eh, se tyto finanční prostředky věnovaly příslušnému sektoru. Ovšem na straně druhé Některé eh, členské státy nechtějí, aby se to takto otevřeně deklarovalo, aby to bylo jaksi povinné řešení. Zase musíme usilovat o kompromisy. A opět vám mohu slíbit, že budeme velmi usilovně na tom pracovat, abychom dospěli k dohodě, která by uspokojila, byla přijatelná pro všechny. Naprosto souhlasím s panem Grošem že potřebujeme silný, otevřený jednotný trh a proto přepracování eh, železničního balíčku je naprosto nezbytným. A není náhodou, že motem maďarského předsednictví je silná Evropa a k tomu může jistě značně přispět právě doprava. Proto se díváme na všechny Eh, námořní, eh, vnitrozemská doprava, letecká doprava. A pořád na to hledíme eh, ve, stejném kontextu, ve snaze vytvořit silný jednotný trh a pokročit s ním vpřed komodality, otázka vnitrozemské vodní dopravy to nemůžeme pochopitelně interpret vykládat jako e, osamocené řešení týkající se jedné řeky například. Musí to být napojeno na železniční, silniční dopravu, prostě musí to být zasazeno do kontextu ostatních dopravní, do, druhů dopravy. Musíme také přihlížet k dalším aspektům, například eh, průmyslový vývoj. Nejedná se jenom o eh, silniční komunikace, o železnice, ale také eh, důležité jsou přístavy. Když někdo chce investovat do průmyslového v závodu, tak musí vzít také v potaz, zda tam jsou někde blízko, dejme tomu, říční přístavy a pak jednotné evropské nebe a ty všechny potíže, které způsobil vulka, sopečný prach. Myslím si, že vývoj HOPS probíhá v Evropě dobře. Ku příkladu na konci dubna Maďarsko a západobalkánské státy by měly podepsat dohodu o vytvoření takového hubu což eh, má regionální význam. Co se týče těch dopravních přestupků, v rámci eh, bezpečnosti silničního dopravu. My bychom nechtěli dávat pokuty za to jenom proto, abychom zkrátka byli viděni jako ti přísní. Jsem pochopitelně, že je třeba uplatňovat zákon, i když se dopravního přestupku dopustí eh, cizinec, ale ne, nejde o věc jenom pro ně samotnou. Musí nám v první řadě jít o větší bezpečnost na silnicích. A takové přestupky, jako je, když někdo projede křižovatku na červenou, nebo když eh, překračuje dovolenou rychlost, a, nebo řídí v podnapilém stavu. To všechno eh, musíme brát v potaz z hlediska větší bezpečnosti. A Spojené království a Irsko se budou muset ještě dohodnout, zda se přijedná, při, připojí k, jednáním. Doufám, že do konce července se nám podaří tuto eh, záležitost dokončit eh, financování dopravy a e, sítě t. Myslím si, že naše rada nemůže ani váš výbor stanovit rozpočet Evropské unie. Pochopitelně, že bychom byli rádi, aby komise i rada směřovaly k dosažení řešení eh, takovému, aby se nedělaly škrty v rozpočtu na dopravu. Naopak, aby se navýšily finanční prostředky. Bohužel se zdá, že členské státy nejsou zrovna ochotny navyšovat rozpočet na dopravu. Ale měli bychom eh, se podívat na možnosti, jak lépe a efektivněji využívat eh, existující finanční prostředky. Pak, co se týče nastavení základních směrů, předsednictví tedy může eh, sehrávat svoji úlohu. My můžeme samozřejmě upozorňovat komisi na to, které směry by byly nejdůležitější a možná, že se tedy zařadíme, budeme se účastnit nastavení programu a samozřejmě my jako předsednictví to chceme také omluvit, ovlivnit, pardon. ale samozřejmě, že musíme konzultovat členské státy, musíme si zmapovat situaci z hlediska možnosti dosažení konsensu. Bez toho by nebylo zajisté rozumné se snažit něco v této věci rozhodovat. Pak bezpečnost letecké dopravy Pan Kalas, pan komisař Kalas věnuje velkou pozornost letecké dopravě a měl by zveřejnit dokument. Eh, měl by být předložen na červnové radě, alespoň tak to očekáváme. Zase i v této oblasti se ukazuje mnoho aspektů, k nímž je třeba přihlížet. jak eh, lépe například eh, eh, odbavovat na bezpečnostních kontrolách cestující na letištích. Jedná se i o tělesné skenery. Chceme je vůbec zavést a pokud ano, zda je možné takto tu průchodnost letišť zvýšit. Musí prostě se dopracovat nějak k návrhu nebo řešením, které by pak bylo možné na radě ještě projednat. Eh, pokud eh, mají evropské dopravní zájmy převládnout nad národními zájmy, a je to jistě prohlášení, které je přijatelné a právě o to jde eh, v koncepci ten T. A i dnes při využívání evropských prostředků je velmi důležité, abychom zjistili, co je možné eh, financovat, jaké tendry je možno vypisovat, jak vůbec směrovat do eh, finanční prostředky do těch oblastí, kde máme ještě chybějící články. A proto musíme mít také možnost rezerv a možnost čerpání prostředků právě na zaplnění mezer v evropském zájmu, tam, kde se o to nestarají členské státy sami. Myslím tím právě ty, ta přeshraniční spojení. A teď podunajská strategie. To je nepochybně, jak víte, priorita maďarského předsednictví nejenom eh, naše rada za to odpovídá. Není to výlučně záležitost dopravy, ale Dunaj a Podunají vůbec se pokla- je velice složitý systém, eh, protože Dunaj vlastně propojuje několik států, několik národů. Je to také ekologický subjekt se svými přítoky, eh, musíme eh, být schopni zvládat nebezpečí polvodní a naopak eh, zavodňování, zavlažování. To všechno jsou věci, které už jdou za rámec dopravy. Samozřejmě, že nám se jedná o ekologicky příznivý dopravní koridor který eh, v rámci říční dopravy by znamenal daleko menší zatížení pro životní prostředí než silniční nebo dokonce i železniční doprava. Jaká, jaké lodě by tam měly být, jaké zase by měly být nastaveny hodnoty emisí eh, z motorů, jaké motory by se tam eh, měly užívat, jaké pohonné látky, tím vším by se mělo toto nařízení eh, zabývat. Protokol OPS pokud dotyčné státy nejsou schopny dospět k dohodě, nemůžeme to nastolit na radě, protože důležité je, že prostě není možné tady eh, nikomu zvenku eh, něco vnucovat. To by byla velice špatná praxe, velice špatný příklad. Já pevně věřím, že jsem zareagovala na všechny otázky a teď tady mám sedm řečníků na druhém seznamu a přejdeme k ním. Každý bude mít eh, dvě minuty a první bude pan Kozán. Köszönöm szépen a szót. Mint a néppárt egyetlen... Děkuji vám za slovo. E, jako jediný e, zástupce EPP e, bych zde chtěl poděkovat srdečně e, panu státnímu tajemníkovi za jeho představení. E, k programu Eh, je tady jedno téma, o kterém se hovoří už dlouho, hovoří něm každé předsednictví, a sice sjednocení práv cestujících. Zajímalo by mě, eh, jak se vlastně připravuje, jak se chystá na toto téma maďarské předsednictví. Elnézést kérek, egy kis megismétlem a kérdést. Já ještě možná tu otázku zopakuji. Už delší dobu se hovoří o sjednocení práv cestujících. Já tu otázku kladu opakovaně. Jak se vlastně předsednictví staví k tomuto tématu? Komise by chtěla k tomu zveřejnit sdělení ještě v letošním roce a mm, prostě jak velký zájem o to, aby se eh, v tomto pokračovalo. Jaké jsou šance pro toto téma? A také aby platila prostě stejná práva pro uživatele všech cestovních prostředků. Paní Gurmaj, děkuji vám, eh, pane předsedo, eh, pane státní tajemníku, já vám děkuji za ten náročný program, který jste představil. Eh, samozřejmě chceme mít silnou Evropu, chceme ji budovat. Existuje Eh, také časopis, kde také poslanci eh, si mohou přečíst, co je důležité pro maďarské předsednictví. A já si myslím, že to je důvod, nebo jeden z důvodů, proč je důležitá spolupráce s Evropským parlamentem. Já jsem velice ráda, že eh, jsem váš tým mohla poznat a že s vámi budu moci spolupracovat. V roce 2008 jsem byla jednou z autorek podobné zprávy a já věřím tomu, že Maďarsko toto, eh, toto memorandum eh, bude ratifikovat eh, v duchu racionální spolupráce. Od 1.1.2011 odstartoval systém jednotné pošty A e, musím říct, že e, my jsme k tomu psali zprávu, e, náš nynější předseda byl stínovým zpravodajem. Jde o poštovní služby a pracovní podmínky poštovních zaměstnanců. O podunajské strategii jsme hovořili. Já považuji za velice sympatické, že minister zahraničí hovořil o lidském faktoru který se týká samozřejmě nejen podunajské strategie, ale také eh, kontinentální vodní dopravy a samozřejmě to také zasahuje do kulturního dialogu. A závěrem ještě, já eh, věřím a myslím, že mm, předseda Simpson se mnou souhlasí, Eh, my v Budapešti máme skvělé železniční muzeum a bylo by hezké, kdybychom se tam mohli podívat a zorganizovat tam něco. Je to skutečně eh, kulturní hodnota. Ano, děkuji paní Kurmaj a děkuji vám také za ten odkaz na Budapešské muzeum. Pan Orgias nyní? Na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane ministře. Já se eh, pokusím opustit Maďarsko. Eh, vy ve svém příspěvku jste hovořil O, eh, připomněl jste slova Viktora Orbana, kde, moto Silná Evropa. Jak víte, tato síla je důležitá pro dopravu. Jaké máte eh, myšlenky týkající se toho, jak máme zlepšit situaci v dopravě? Vy jste eh, hovořil mm, o tom, že E, musíme být silní. Tak e, jaká je ta hlavní myšlenka? Jakým způsobem chcete postupovat? Jaké hlavní idea v této dopravě? Vy jste hovořil také o, po, o pobřežní plavbě. E, můžete nám říci více podrobností ohledně jednání v rámci pobřežní plavby? Děkuji vám. Mrs. Foster, two minutes, please. Děkuji paní Foster na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, a vítejte, pane ministře. Děkuji vám za velmi podrobné představení vašeho programu. Chtěl bych se zastavit u otázky eh, především té bílé knihy, eh, která je v té brožurce zmíněna. Pokud se týče vzdušné dopravy, eh, v tom původním návrhu to bylo velice stručně pojednáno, což je teď lepší ale v podstatě chtěl by to upřesnit, kudy se chceme vydat dál. Vy jste to eh, eh, totiž řekl, eh, že bude v březnu se konat v Budapešti konference na vysoké úrovni a bude se to týkat jednotného evropského nebe. Ovšem to je téma, o kterém hovoříme už deset let. A já jsem ráda, že tedy hovoříte také o eh, regionu, o, tedy o FAPS a o, eh, eh, ve vašem regionu především. Ale bohužel musím říct, že ten pokrok je celkem skromný a mnohé ženské země sledují svoje zájmy a pokrok je tedy opravdu skromný. Pokud se týče sezamu, tak tady do toho investuje řada malých podniků a opět to postupuje velmi, velmi pomalu. Já vám tady přeji všechno nejlepší. Eh, měli jsme tady eh, islámskou sopku, chtěli eh, jsme zmenšit zácpy v letecké dopravě a my prostě potřebujeme ty nezbytné struktury, abychom to dosáhli. Já skutečně vám přeji všechno nejlepší a aby se vám dařilo řešit tyto problémy. Děkuji paní Dekančan. Na dvě minuty, pan Dekančan. Děkuji, pane předsedo, pane ministře, a přeji vám také mnoho úspěchů. Já si myslím, že začneme sklízet eh, eh, plody. Vy jste hovořil o integrované o integrovaném logistickém řetězci. Já si myslím, že máte pravdu. Když se eh, podíváme na to, jaké úkoly máme před sebou, tak je tam mnoho otázek, které, na kterých se pracuje autonomně na závislosti na eh, modelech dopravy. Já si myslím, že zde potřebujeme eh, panoramatickou vizi, eh, co se týče sítě TNT. To souvisí s těmi třemi druhy dopravy. Potom různé systémy se soustředí na Pobaltí, Jaderské moře, v oblasti Dunaje. Eh, já si myslím, že bychom měli jít ještě dál. Existují ještě další aspekty a to jsou finanční. Eh, pane ministře, já bych chtěl toto zdůraznit. Vy jste třetí osoba, na kterou se eh, toho ptám, na to ptám. Co se týče regionálních fondů, nákladů a všech účetních položek, tak eh, musíme racionalizovat. Ano, to je důležitý argument, ale pan Barroso a ostatní mi řekli, že existuje možnost specifického fondu pro dopravu, pro sítě TEN-T a že toto by bylo tedy eh, mimo eh, rozpočet. A odsud bychom měli přímo financování. A zde by se pokryly také náklady rozdílných projektů. Eh, co se týče eh, partnerství soukromého a veřejného sektoru. Já si myslím, že zde se musíme soustředit na kvalitu. Vy víte, že harmonogram je velice obsazený. Já bych chtěl také hovořit o eh, právech cestujících. Jak řekl pan Kozák, musí mít cestující práva ve všech dopravách. To nám bylo řečeno. Děkuji bardzo, paní. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, s velkým potěšením jsem si vyslechl váš program. Musím říci, že se mě velice příjemně eh, překvapil, hlavně když pořád mě ještě zní v uších projev eh, vašeho premiéra ve Štrasburku. Eh, pane předsedo, já si uvědomuji, že je tady jeden prvek, který bude úplně nový a možná to nějak uzavře věc a e, to bude e, právě vnitrozemská říční doprava Dunaj konkrétně. Tak bych se vás chtěla zeptat. E, politika v oblasti transevropských sítí, ten T a naši sousedi. Tady já bych očekával reakci na to. Budeme se otevírat ve směru Rusko-Ukrajina. Budou tam snad nějaké projekty, které by mohly propojit tyhle ty systémy. Na začátku eh, vlastně eh, Víme ze zkušeností, eh, jak to vypadá ten slavný případ eh, sopky a eh, když se zavřeli letiště, jak se ukázalo, že Evropa nemá alternativy. Pak, když je ehm, velká zima, tak například v železnice v Polsku úplně stanuly. I v Německu byly problémy, ve Spojeném království byly problémy. Neboli můžeme začít uvažovat tak, nebo tedy vaše předsednictví mohlo by začal uvazovat o tom, jaký by měl být model dopravy po krizi v Evropě? Budeme mít nějaké alternativní systémy, když ne letecká doprava, železnice a tak dále. A pak ještě otázka. Vy už jste tady zmiňoval eh, tu externí náklady, uživatel má platit. Tam se zda, můžeme eh, popřemýšlet ještě o zamyslet se nad tím, kolik ještě může eh, snést nákladů dodatečných eh, evropský dopravce, aniž zkrachuje nebo ztratí konkurenční schopnost. Já si myslím, že tady už se blížíme do limitu. A dále už prostě dopravci nebudou schopni snášet další eh, dopravu, zejména v mm, konkurenci s, vnějším, s eh, dalšími dopravci. Děkuji za projev a děkuji za to, že jsem přišel. Děkuji vám. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Pane ministře, vám přeji mnoho úspěchů a silné nervy během příštích šesti měsíců. Vy jste hovořil o tom, že je potřeba mít na zřeteli otázky životního prostředí. Eh, já si myslím, že by neměly být eh, zatlačeny hospodářskými eh, cíly. Já si myslím, že by byla škoda, kdyby pod deštníkem životního prostředí by byly Mm, bychom v rámci dunajské politiky eh, stavěli bez žádných ohledů. Eh, já si myslím, že není eh, dobré, abychom hleděli pouze na zisk. Proto bych vás chtěl poprosit, abyste měl toto na zřeteli, co se týče mé vlasti Německa co se hlavně otázky v oblasti do dolních Bavor, tak aby toto mělo být na zřeteli chtěl bych, abyste měl eh, na zřeteli, abychom netrpěli kvůli eh, těmto otázkám. Děkuji. Thank you. Mr. Kramer, I'm going to let you in because... Eh, pane Kramere, já vás ještě přidám na seznam řečníků, protože mnozí se vyjadřovali stručně i ale já musím říct, že Eh, já příliš eh, nevidím rád, když eh, někdo přijde až poté, co promluví pan ministr a potom žádá, aby se mohl na něco zeptat. My tedy pro dnešek to uděláme, poněvadž máme dost času, ale já bych skutečně prosil, aby už z důvodu, z důvodu zdvořilosti by to nemělo tak být. Pan Krámer, máte pravdu, já mm, jsem, já se na to omlouvám, ale my jsme se s paní eh, Lichtenbergovou domluvili, že položíme tuto otázku. Zajímalo by mě, zda považujete soutěž mezi jednotlivými druhy dopravy za spravedlivou, eh, jestliže třeba v letecké dopravě se neplatí DPH, ale platí se na železnici, nebo máme míto na železnici, pro všechny lokomotivy, zatímco na silnicích je míto pouze dobrovolné, většinou se týká pouze dálnic a vozidel na 12 tun. Za druhé k dunajské strategii. Dunaj je samozřejmě eh, vodní cesta, ale je také turistická eh, oblast. K tomu patří také eh, cyklistická stezka. Mě by zajímalo, eh, jestli toto podporujete, je to vlastně navázání na Iron Curtain Trail a jestli tedy tyto projekty budete také podporovat. Děkuji vám. Pane ministře, máte nějakých 10-12 minut na odpovědi, jestli tady to zvládnete. Takže prosím. Děkuji vám. Pokud se týče sjednocení práv cestujících, to byla první otázka. No to by bylo skvělé, kdybychom už dnes ve sjednocené Evropě mohli hovořit o sjednocených právech cestujících. Nicméně pamatujeme si, že to není tak dávno, co se jednalo o práva cestujících v autobusové dopravě, a my vidíme, že ty úpravy se dnes liší. Já si myslím, že je třeba eh, nejdříve upravit tyto výsledky a potom se budeme moci této otázce věnovat a jít ještě dál. Podle mého osobního názoru, pokud se týče cestujících eh, v autobusové dopravě, u nás v Maďarsku je to možná trošku jinak než v jiných členských zemích. My Eh, tento pravidlo 250 eh, km nevždy dodržujeme a právě o tom je tato smlouva. Eh, komise samozřejmě zná, jaké jsou tam potřeby. Samozřejmě tady no, bych chtěla mít tu hranici posazenou níže než je těch 250. No a my tady určitě budeme vysílat eh, signály směrem ke komisi, že je to důležitá věc, ale pravděpodobně za tohoto předsednictví vám nebudeme schopni přeložit výsledky. Každopádně eh, v radě budeme pro sjednocení práv cestujících. Eh, paní Gurmaj a poštovní systém. Můj kolega po levici eh, vám o tom eh, odpoví podrobněji zítra, ale v jiném výboru. Já bych tedy nechtěl zasahovat do jeho kompetence. Pokud se týče krize vzdušné dopravy, já se domnívám, že eh, po potížích eh, maďarské mm, maďarského národního přepravce. Eh, budeme toto téma řešit. Samozřejmě musíme si udělat eh, pořádek s naším vlastním národním podnikem, ale také pan komisař Kalas se tím zabývá přímo osobně a samozřejmě, že to také poukazuje na to, že Eh, jak se tomu věnuje komise, když tady máme tolik dohod, které čekají na ratifikace. Pokud se týče Cezaru, eh, my chceme pracovat pro společný trh. Eh, toto je důležitá dohoda, jde o ceny letenek a také o tu islánskou sobku, a určitě tedy na té březnové konferenci o tom bude řeč mezi experty. Eh, komise Rada, komise, tedy komise Rada a parlament eh, si z toho jistě od, něco odnesou. Nicméně islandská sopka to tenkrát byla přírodní událost, eh, takže my se spíš budeme schopni soustředit spíše na bezpečnost, na další kroky a tak dále. Ve východní Evropě ty eh, železniční rychlodráhy eh, už tedy existují a eh, buduje se a další země by se na to chtěly napojit. Samozřejmě je to otázka kvalitnější, komfortnější dopravy, a která může reálně konkurovat dopravě letecké. Hovořilo se o harmonizaci systému. Je eh, jasné, že k tomu je třeba přistupovat v celkovém kontextu, neboť vše souvisí se vším. My nemůžeme si z toho vybírat jenom některá témata jedno či dvě a pak to řešit úplně separátně to samozřejmě nejde. Je třeba pracovat na tom dlouhodobě a e, ve spolupráci. Já si myslím, že velice úspěšné bylo předchozí předsednictví a já e, věřím, že na to navážeme a že s námi potom budou spokojení Poláci. Komise i parlament zde musí spolupracovat, jde zde konec konců také o naplnění ambicí rady. rada eh, jste, eh, eh, může tedy do toho vnášet určitě podněty, ale my samozřejmě nevyřešíme úplně všechno. My uděláme, co bude možné, uděláme pro to maximum. Eh, vazby a spojení na sousední země. Když se podíváme na T, no tak ty koridory eh, nás vlastně eh, dovedou přinejmenším na hranice. My je máme třeba v Maďarsku nejenom směrem do Evropské unie, ale také ven a i na tom se dále pracuje. Myslím, že je to důležité také státy, které leží na východ od Maďarska. Myslím si, že Evropa by se neměla uzavírat eh, směrem třeba do Ruska, kromě energovodů by tam měly existovat také dopravní cesty a dopravní spojení. A mm, de facto nejde jenom o to, aby se zde eh, jednal vždycky dvoustráně mezi členskou zemí a touto třetí zemí, ale také Evropská unie, poněvadž nám jde o jednotný systém v rámci EU, by se tím měla zabývat. A ještě bych se chtěl zastavit u jednoho tématu, pokud se týče ochrany Podunají. To určitě není pouhá fráze, kterou jsme jenom tak zmínili, aby to dobře znělo. Pokud tady hovoříme právě o těch tenech, tak to mm, je třeba hledat eh, prostor pro kompromisy. Jde třeba také o hráze a přehrady, eh, tak aby na jedné straně byla mm, tady ochrana proti záplavám, ale na druhé straně, abychom nepříliš poškodili přírodu. Čili eh, soužití s přírodou je možné i tak, že přírodu respektujeme. Ehm, jenomže eh, současný vývoj klimatu vede k tomu, že záplavy jsou čím dál tím častější. Eh, pokud se týče eh, zdymadel a kaskád, tak na Dunaji to je opravdu komplexní problém. Když se podíváme, jak Dunaj vypadal v 70. a 80. letech, Eh, tak nesmíme směšovat dvě věci. Tady jde o eh, regulaci tedy říčního dna. Eh, došlo tedy k posunům různých sypkých materiálů, které jsou na dně řeky. Toto je možné regulovat, ovšem to je pouze tehdy vhodné, pokud tedy ten, to příliš destruktivně nezasáhne do organismu řeky, abych to řekl. Pokud se týče spolupráce mezi různými typy dopravy, různé zdanění a spoplatnění, možná větší zátěž, finanční zátěž lesnice, No, to se pokoušíme řešit, jenomže je tady mnoho zájmu a velké napětí. Je eh, to velice obtížné. Obtížné postoupit dále s přepracováním prvního železničního balíčku. Neřeší se to snadno. A přijetí pravidel pro eurovinětu, tak to jsou e, určitě, to je takový směr, kterým bychom měli jít dále. Jestliže Evropu e, vidíme jako jednotný prostor s jednotnou úpravou, pak tento problém e, vypadá jako problém externí, poněvadž my se snažíme řešit problémy v rámci společného trhu. No to je samozřejmě důležité, ale to celé nevyřešíme během šesti měsíců eh, předsednictví. To je práce na 10-15 let. Tak eh, já mm, tedy lituji toho, že jsem nebyl příliš optimistický v reakcích na poslední dvě otázky, ale já vám mohu říci, že všechno, co bude v našich silách, tak to budeme investovat do tohoto řešení. Děkuji vám za eh, vaši prezentaci a také za to, jak se zareagoval na otázky a připomínky členů výboru. Také jim bych chtěl poděkovat za to, že ukázněně dodržovali čas, protože takže jsme v, pořád v souladu s naším programem a těšíme se, že se s vámi budeme během příštího roku setkávat, že třeba eh, k nám přijdete zase přímo do výboru eh, po půl roce, abychom mohli vyhodnotit, jak úspěšně se vám ve vašem předsednictví dařilo. My vám každopádně Každopádně přejeme všechno nejlepší a jsme ochotni s vámi spolupracovat. A děkuji ještě jednou mnohokrát za váš čas, že jste nás dnes v tomto výboru navštívil. Okay, Vážení kolegové, počkáme, až eh, eh, celý doprovod eh, který odejde spolu s panem ministrem a také celé pracovníci z tiskového oddělení a pak přejdeme ke zprávě paní Sriky Jánes.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 all the state secrets of Hungary there for us, yeah? <laughs> okay, colleagues, next. Takže kolegové, další bod. Zpráva paní Seračiany, jednotný evropský železniční prostor. Máte, Deboro, slovo. Grazie, presidente. Si tratta... Děkuji, pane předsedo. Jak víte, jedná se o to, abych vám předložila pracovní dokument, který jste si mohli podrobně prostudovat. A zde se hovoří o prvním železničním balíčku. Tři směrnice z roku 2001, tedy eh, přepracování. Eh, komise o to tak požádala, eh, protože Je to tedy 17 eh, postupů, eh, které tedy eh, předložily členské státy. Já bych chtěla zdůraznit, které jsou nejdůležitější body tohoto návrhu komise. Body, které jsem chtěla předložit v tomto pracovním dokumentu. Nejdůležitější část se týká E, regulačních orgánů. To je, že se počítá s tím, že budou posíleny kontroly jak na národní úrovni, tak na komunitární úrovni. A toto, tohoto se chce docílit prostřednictvím národního regulátora. Bude to nezávislý regulátor a tomu se e, dají širší pravomoce. Tento regulátor bude moci zaručit určité kontroly a bude mít eh, na zřeteli také to, že železniční trh není dostatečně otevřený. Toto jsou otázky, které souvisí s tím, jestli některá bezpečnostní opatření jsou opatření, která budou eh, přijata pouze pro otázku bezpečnostní, či budou eh, přijaty proto, aby se zabránilo otevření železničního trhu. Návrh eh, komise tedy hovoří o tomto národním regulačním orgánu, který bude mít více pravomocí. Také tady ta otázka té samostatnosti a potom se počítá ze síti ze sítí regulačních orgánů, kterým komise pomůže, aby e, upravila přeshraniční aktivity. V tomto návrhu se také počítá s tím, že po určité době, až stoupí v platnost směrnice, e, tak e, potom regulátor, ten evropský regulátor, což je subjekt komunitární, či, to je další hypotéza, či se eh, pravomoce, které už byly uznány eh, pro regulaci, či to bude mít tento regulátor, či agentura ERA. Eh, to jsou tedy regulační orgány. Potom je tady další otázka, která, se souvisí toho, která souvisí s tím, že parlament často kritizoval nedostatek investic v tomto železničním odvětví. Komise ve svém sdělení která doprovází návrh směrnice, tak tam se hovořilo o tom, že je potřeba investovat více do tohoto odvětví a já podporuji plně návrh komise. V tom směru, že členské státy mají eh, povinnost zveřejňovat pětileté strategie ohledně eh, strategického vývoje. Potom se tam hovoří o potřebě eh, koordinace dopravce a potom o různých druzích eh, dopravy. A tam se eh, klade za cíl eh, dát do souvislosti tuto hypotézu a potom směrnici o eurovinětě. Tam se tedy počítá s pobítkami pro systém ERTMS. To je například, že se budou eh, platit poplatky za použití železnice. Eh, potom další důležitá otázka, která je v návrhu směrnice ze strany komise a ta se týká návrhu oddělení eh, železničních služeb. Některé železniční služby, které souvisí například s údržbou, tak tam se musí počítat s tím, že údržba bude přímou eh, pravomocí eh, železničních firm, ale já si myslím, že o tomto můžeme hovořit v budoucnosti. Další důležitá otázka, která je také v tomto návrhu směrnice, a ta souvisí s tímto unbundling, s touto disociací. To je, na jedné straně máme operátora a na druhé straně máme uživatele sítě. Parlament několikrát řekl, že se nezaručuje e, dostatečným způsobem nezávislost železničního operátoru a dalších složek trhu. Zde komise tedy počítá s touto hypotézou, to je oddělení. Já jsem to sama podpořila a souvisí to s usnesením Evropského parlamentu z června 2010. Já chci, aby tento dokument byl podroben diskuzi. Jsou to eh, otázky, které eh, musíme probrat více do detailu a uvidíme, jaké bude nejlepší eh, řešení a potom přistoupíme ke schválení. Potom je další otázka, která souvisí více s administrativní či technickou otázkou. Souvisí to s těmi novými přílohami, které společně s návrhem komise byly předloženy. Vy víte, že komise muže s cílem, aby byla více pružná, aby mohla přizpůsobit eh, usnesení tomu, co se bude dít v budoucnosti, tak komise může zasáhnout v těchto přílohách a může je upravit. Ale jsou to velice důležité přílohy, které eh, úzce souvisí se směrnicí a když změníme tyto přílohy, tak to může mít eh, dopady, které budou negativní které můžou změnit ten samotný cíl směrnice. Proto musíme zhodnotit eh, relevantnost všech těchto příloh a určit, jestli obsah těchto příloh nás eh, přinutí tento obsah změnit v rámci legislativního procesu, či jestli je možné to udělat prostřednictvím delegovaných aktů. Já proto bych vás požádala, abyste měli nasvětlit tento aspekt, protože jinak by to eh, mohlo být ke škodě naší budoucí práce. Eh, já jsem tedy hovořila velice stručně, proto bych chtěla, abychom zahájili diskuzi a ráda zodpovím všechny dotazy. Děkuji. Eh, než eh, před, eh, vám k někomu dám slovo. Máme velice dlouhý seznam přihlášených. Chtěl bych vám připomenout, že toto není ještě eh, návrh zprávy, je to zatím pracovní dokument. Ten návrh bude až později, takže eh, máme zhruba 45 minut na to, abychom se tím propracovali a vypadá to, že tady mám nejméně 396 řečníků, když se tak na to dívám a pořád jich přibývá. Začnu od stínových zpravodajů, každý bude mít eh, tři minuty a pak každý eh, bude mít po dvě minuty nejprve za EPP. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, paní eh, kolegyně, za pracovní dokument. Děkuji také komisi za předložení návrhu ke směrnici která nám umožní zabývat se novou podobou železničního balíčku. Naším cílem, který jsme si vytýčili, je společný trh. Máme k tomu také ještě šenkenskou dohodu, máme také eh, volný přístup ke všem druhům dopravy na silnici, na vodě, eh, Open Sky, ale na železnici to vypadá nejkomplikovaněji. My nevíme, musíme tedy eh, debatovat o možnostech eh, uspořádání eh, železniční dopravy, jestli tedy ten unbundling je tím pravým lékem, to nevíme. Jestliže by infrastruktura měla být zvlášť, pak mělo být jasné, jakým způsobem měly fungovat. Museli by mít zřejmě také vlastního ředitele, právní oddělení a tak dále, poněvadž Eh, potom je třeba, aby eh, jejich administrativa a všechno byly jednoduše a prostě transparentní, včetně kalkulací cen za trasy a tak dále. Eh, vy jste hovořili o regulačním úřadu a to znamená, že ten by dostal nové kompetence. Každá čínská země by musela mít svého regulátora ale každopádně musí existovat také koordinátor či regulátor na evropské úrovni, aby bylo jasné pro všechny eh, členské země a eh, pro všechny eh, firmy na trhu, aby byly rovné podmínky. Musí to být prostě propojené, musí se vědět, kdo je za co zodpovědný a tak dále u financování infrastruktury eh, železniční, tak je jasné, že musí být pětileté smlouvy. MTS musí také hrát jasnou roli, protože bezpečnost a řízení to je eh, jasným eh, předpokladem fungování. No a my se musíme bavit o tom, Eh, jestliže infrastruktura už nemá další kapacitu, jako třeba uprostřed velkých měst, tak eh, jak eh, to tady prostě zorganizovat. Někde se to řeší privatizací podniků, vytvářením nových. Pokud se týče eh, příloh a delegovaného právního aktu, já myslím, že je dobře, že komise už stanovila jasný rámec, podle kterého máme pracovat. Samozřejmě my tady v tomto máme volnost, ale máme výchozí koncepci. To je výborný předpoklad. Důležité je, abychom se dozvěděli i, jak jsme na tom od komise, pokud se týče eh, řízení eh, při porušování smluv. No a potom ta interoperabilita, čili řešení technických problémů. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Děkuji. Pan Tomosas, děkuji mnohokrát. Pane předsedo, nejprve bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za pracovní dokument za veškerou dosud vykonanou práci. E, co se týče prvního železničního balíku, týká se některých přetrvajících problémů pro rozvoj železničního sektoru. Za prvé chybí e, regulatorní dostatečný dozor v mnoha členských e, státech a jsou tady potom také překážky pro konkurenci a krom toho je tady velký finanční tlak na infrastrukturu. Otevření v trhu v Evropě se neodehrálo nebo alespoň nedosáhlo uspokojivé úrovně. V některých konkrétních členských státech je situace horší než v jiných. Ku příkladu to platí o Španělsku, kde jenom 4% celkové dopravy připadá na železnice a neustále to klesá, takže to jde v opačném směru, než jak to požaduje Evropská strategie 2020. Za moji politickou skupinu bych rád zdůraznil to, že je třeba eh, jednat o otázkách, které, o kterých jde v této přepracovaném návrhu. A pro nás je to hlavně eh, problém regulace a efektivního eh, realizování regulatorních obzavení. Když bude regulatorní orgán nezávislý a se skutečnými pravomocemi zajistí otevření trhu, spravedlivou eh, konkurenci a pak přepravy na železnici budou Eh, stoupat. A musíme odstranit i fyzické, i regulatorní překážky Eh, konkurenci. Musíme přestat s diskriminačními a netransparentními praktikami, například eh, přístup k slotům a zařízení pro údržbu. A musíme také zajistit, že členské státy budou vytvářet a realizovat eh, regulatorní orgány, které by byly skutečně nezávislé a vybavené patřičnými zdroji ve smyslu pracovníků i rozpočtu. E, tyto nezávislé regulatorní orgány už by měly existovat ve všech členských státech, ale uteklo více než 10 let a není tomu tak. E, v této konkrétní věci bych e, si myslel, že je třeba vytvořit eh, dozor na celoevropské úrovni, aby se zajistilo, eh, že se to bude řešit tam, kde nejsou regulatorní národní orgány a nedělají to eh, efektivně. Můžeme hovořit o tom, jak regulovat efektivně, můžeme navýšit například kompetence Evropské železniční agentury, nebo můžeme vytvořit zvláštní jednotku v kompetenci DG, nebo konkrétní evropský dozorový orgán, jako jsme jsme to například udělali s finančním dozorovým orgánem, když byl vytvořen finanční eh, evropský orgán. My také, sekretary také připravuje unbundling na železničním trhu. Je to studie, která by měla se zabývat situací na členských státech a jaký vliv má unbundling na jejich trhy. star studie by měla se také zabývat tím, jak vypadají regulatorní orgány ve všech členských státech, jak jsou vybaveny pracovníky, jak jsou organizovány a jaké mají pravomoce. Taková studie by měla také zjistit, zda existuje korelace nebo ne mezi otevíráním trhu a mezi strukturním modelem, ať už bundlingu nebo unbundlingu. A pak je třeba studovat otázku unbundlingu. Nicméně unbundling by nemělo přesunout eh, soustředění eh, eh, přepracovaného návrhu, tak jak to navrhujeme, od toho odcházet. Musíme něco dělat, protože když nebudeme dělat nic, bude dále se zhoršovat situace v železniční dopravě. A já se rozhodně samozřejmě budu snažit pomáhat a budu se snažit eh, předávat důležitý signál za výbor parlament. A děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji vám. Kolegové, eh, musíme myslet na čas. Pan Kramer má tři minuty. Já ja, 15 Jahren in Deutschland die už eh, víc než před 15 lety jsme v Německu reformovali dráhy a mysleli jsme si, že důležité je oddělit infrastrukturu a provoz. Já jsem stále pro. A když se podívám, jak to vypadá v členských zemích EU, v některých eh, zemích je to přesně tak, jak to předepsala komise, v některých to tak není, ale nemáme evropskou železniční síť. To znamená, že eh, tady není zaručená konkurence. Eh, železnice to je poslední bašta nacionalismu. Eh, to znamená, že to eh, kritérium oddělit provoz od infrastruktury, já jsem sice pro, ale není to rozhodující. Podstatné je, zda existuje kompetentní a nezávislý regulátor, který umí něco prosadit. V některých členských zemích existuje ten eh, takový model, že regulátor musí do dvou měsíců spor rozhodnout, ale ve skutečnosti to někde, eh, někdy trvá třeba dva roky a nic se neděje. Existují jiní regulátoři, eh, kteří prostě čekáte rok a půl na odpověď a žádná nepřichází. A pak jsou jiní regulátoři, kteří jsou schopni rozhodnout během 14 dnů. A když se podívám na tuto členskou zemi, tak prostě vidím, že zde je železnice otevřená konkurenci a fungují i různé stížnosti. A jestliže někde prostě někdo nedostane slot, který by chtěl, tak prostě je třeba regulátorovi vysvětlit a doložit, proč to tak je. Samozřejmě existují i e, triky, třeba Eh, někdo eh, zredukuje eh, prostě počet přepravců, tím se zvýší ceny a pak se řekne, no ale další se tam už nevejdou. Čili Evropská unie potom se svým záměrem přesunout zboží spíše na železnici přichází zkrátka. Takže my skutečně musíme zajistit to, aby ti regulátoři dělali to, proč je tvoříme. Musí být nezávislí, musí mít dostatek personálu, někteří mají tři lidi, někteří mají 50, někteří 70, no prostě a je třeba eh, mít dispozici informace. No a pak musí být také evropský regulátor, eh, který bude rozhodovat spory. Ale hlavní je, toto je hlavní, to, co říkám pokud se toto vše prosadí ve všech členských zemích, můžeme pokračovat s oddělením provozu a infrastruktury, ale jak říkám, to není rozhodující kritérium. Existují členské země, kde formálně tato, toto rozdělení je skvělé a přesto se eh, alternativní dopravci na síť nedostanou. Takže toto je důležitá věc, samozřejmě transparentnost. Děkuji. Thank you, Mr. Zila. Three minutes. Yes, thank you, Chairman. Yeah. Eh, děkuji, eh, pane předseda. Eh, co se týče zaměření řešení této věci, Nejprve, mluvíme tedy o tom, že regulatorní orgán by měl být dobře vybaven také pravomocemi a já bych rád dále rozvíjel tuto myšlenku. Železniční agentura v současné době nemá kapacity, aby mohla své funkce plnit. Možná, že bychom potřebovali novou instituci. To by asi nebylo zrovna populární řešení. A nebo jako je tomu v oblasti telekomunikací národní regulatorní orgány by mohly vytvořit i celoevropskou regulatorní eh, organizaci. Teď k unbundlingu. Zkušenosti ukazují, že eh, formální nezávislost vlastně operátorů a otevřenost trhu nejsou tak úplně spojené. Pokud bychom se pustili, pokud by tady byl boj dvou velkých operátorů o podíl na trhu, pak bych byl nerad, aby k něčemu takovému došlo, abychom museli potom hájit toho či onoho. My v tomto výboru bychom se měli zasazovat za skutečné otevření trhu Teď, eh, co se týče rozchodu, který existuje, eh, rozchodu kolejnic, který máme eh, v Baltic, baltických státech. My spolupracujeme i s odborníky z Železniční Evropské asociace. A máme zajištěnou interoperabilitu s Ruskem, ale nikoliv s Evropou. My bychom rádi pozvali evropské operátory na náš trh, ale oni nemají zájem. A prosím vás, neměli bychom tedy zapomínat ani na technické aspekty interoperability s třetími státy. Paní Wills na tři minuty. Já mám takový názor, že železnice a železniční doprava musí splňovat také e, úkol sloužit veřejné Eh, veřejnosti. Hovoříme také o regionální dopravě, kdy musí převést osoby, které jdou do, jedou do práce. Eh, parlamenty členských států mají právo ohledně infrastruktury, eh, aby o tom sami rozhodovali a tato práva nesmí být tedy porušena. V dokumentu jsem našla fragmentaci služeb, co se týče eh, přepravních firm a železniční dopravy. Všechny eh, služby se tedy míní předat a to si myslím, že by vedlo ke fragmentaci bezpečnosti. Je ohrožena bezpečnost. A eh, toto by mohlo vést k tomu, že nějaká firma, která není ze železniční branže a nemá takové zkušenosti, jako ty ostatní firmy, které eh, mm, fungují na železnici, které jsou velké a většinou bývají státní, tak to by mohlo vést k ohrožení kvality a pracovních míst. Potom, co se týče otázky diskriminace přístupu na trh, tak eh, tady by měla být eh, silný regulační subjekt, který by zastupoval členské státy, a e, prováděl by tedy e, tuto politiku. Je to otázku e, je to otázka parlamentu, aby se o tom rozhodla, jakým způsobem bude vypadat infrastruktura železnice a my kdyby tedy existoval takovýto regulační subjekt, aby k tomu byl oprávněn. Když hovoříme o pětiročním plánu či delším, tak to se týká železniční dopravy a přepravci. Co se mi nelíbí, je v příloze 7 bod 9, že tam se hovoří o minimální službě, to je přeci kompetence e, členských států, aby e, se dohodla s odbory na minimálních službách, e, když dojde ke stávce. Také co se týče kolektivního vyjednávání a mest zaměstnanců v rámci železnic, tak tam by eh, se ohrozila fragmentace služeb. Proto naše skupina je proti liberaliza- dalšímu liber- liber- liberalizaci železnice. Okay, kolik. Děkuji, kolegové. A teď zde máme přihlášených 14 řečníků, 15. a takže opět 14, paní Durantová se vstala. A pak dáme slovo ještě paní Sarkiány. Takže prosím, dodržujte dvouminutový limit. Je to důležitá debata, ano, ale ještě jednou upozorňuji na to, že to je pouze pracovní dokument, nikoli zpráva. Takže bychom eh, neměli se tady propadnout eh, filozofii, že jakkoliv už bylo všechno řečeno, neřekli to všichni, takže si to každý musí zopakovat, tak prosím to ne. Takže nejdříve pan Grož na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce, děkuji komise za návrh. Eh, abych tomu přistoupil nedogmaticky, my teď vlastně eh, se díváme, jak dopadá eh, tedy v rámci toho přeskumu dokumentu nás zajímá, jak se osvědčil. Od otevření trhu samozřejmě není samoučelem. Otázkou je, zda to přispívá ke zlepšení služeb pro zákazníka, tady pro občana. Ale když se na to podíváme, jak to skutečně je, musím říct, že často tomu tak není. Za druhé, chtěli jsme toho dosáhnout tím, že osamostatníme infrastrukturu, zlepšíme ji a zavedeme regulátora. A opět musíme konstatovat, že cílu nebylo dosaženo. Takže já myslím, že tady je třeba, abychom zlepšili tento instrument celkově na evropské úrovně. A já si myslím, že prostě jak to bude vypadat, to není tak důležité, jako jestli to dosáhne svého cíle. Pokud se týče financování, tak samozřejmě taky je třeba vědět, kdo co bude platit, jak tady budou vypadat eh, různé poplatky, poněvadž ty mohou trh podpořit, ale také zbrzdit. Kdo, chceme, kdo chce mít otevřený a jasný trh, kde bude platit eh, bezpravidlá konkurence, tak eh, my potřebujeme soudce rozhodčího, tedy regulátora, a ten se nesmí eh, obracet pouze nebo omezovat pouze na domácí trh. My tady ehm, musíme mít agenturu, která bude se starat o interoperabilitu, včetně bezpečnosti a tak dále. V tomto duchu přeji všechno nejlepší zpravodaji a chceme vás pragmaticky podpořit. Děkuji, pan Alchadrávy na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za tento první návrh dokumentu. Já si myslím, že debata o budoucnosti železničního balíčku by se neměla omezovat pouze na fungování trhu. Je třeba eh, to posuzovat také eh, v, z hlediska způsobu podpoření technické interoperability. A samozřejmě musíme brát v úvahu finanční aspekty. Eh, tyto tři elementy je třeba posuzovat jako balíček, což činíme a to je dobře. Samozřejmě, pokud se týče fungování trhu, tak všichni jsme proto, aby se úspěšně otevřel a jedním z významných prvků tady toho všeho je úspěšná role regulátora. A zpravodaj chce tuto roli posílit. Přeje si jakousi evropskou regulační síť. A já myslím, že my musíme být ambicioznější a v podstatě bychom to měli celé zeuropeanizovat ve dvou krocích pravděpodobně. Dále jsme hovořili o e, rozdělení infrastruktury a profosu Opět je třeba se zaměřit na to, čeho tím dosáhneme tím, že budeme mít eh, eh, přístup k sítím, transparentní kalkulace nákladu a podobně. Já si vzpomínám, že se hovořilo také trošku o výzkumu v tomto návrhu a možná, že bychom eh, potřebovali vědět trošku více o tom, jak to vypadá. Taky by mě zajímal, zajímala procedura procedura, tedy způsoby, jakým způsobem se tedy eh, dávají platby operátorům. A eh, potom taky je tady určitá možnost eh, hraní si s platebními lhůtami. To taky nemáme evropsky ošetřené. Já myslím, že my se musíme zaměřit také na náklady za využívání infrastruktury. Eh, ono se to hodně liší v různých situacích a to také eh, může de facto omezovat přístup na trh. Děkuji, paní Meissner. Děkuji, zde jednáme o jednotném železničním trhu. Chceme, aby to bylo tedy bez hranic. Cílem je, že eh, musíme postavit železnice, ale to není hlavní téma. Hlavní téma je, jak můžeme být lépe konkurenceschopní já souhlasím s panem Michalem Kramer, s panem Kramerem. Já bych byla taky ochotná proto, abych za tuto otázku bojovala ohledně e, přístupu, e, abychom do tohoto docílili. Ale já si myslím, že regulovat osoby a jejich přístup na trasy a jestli je toto rozumné či ne, tak eh, na to bychom se měli soustředit a můžu tedy říci, že souhlasím s panem Tremosem a také v tomto speciálně německém případu souhlasím s panem Kramerem. Thank you. Děkuji, eh, pan Rikej. Eh, velmi stručně děkuji vám, pane předsedo. Především chci poblahopřát zpravodaji a také za jeho stanoviska, která jsou velmi zajímavá my, eh, já, já tady nechci opakovat eh, zase celý katalog různých bodů, ale eh, myslím, že je třeba, abychom transparentně otevřeli trh na základě konkurence a interoperability. Prostě musí to být svázané dohromady. Ten předchozí text, to je trošku problém. Dále, Eh, nedostatek investic se promítá do fungování systému. Prostě ten systém dostatečně nefunguje, poněvadž není v něm dost peněz. Eh, eh, kdybych já tady musel zastavovat každých, já nevím, 10 mil nebo kolik a vždycky vyměnit ten tahač, tak jak je to na železnici, no tak to by asi nefungovalo. Ano, jde eh, o to, jak to funguje. A jestliže my chceme eh, mít trh eh, v konečném stádiu, který bude naprosto otevřený, bude transparentní, bude tam konkurence, no tak musíme pracovat na všech aspektech zároveň, nemůžeme si to prostě jenom takhle rozsekat na jednotlivé aspekty. Čili je třeba přijímat celou paletu opatření současně. Eh, regulátor se, no jistě my máme eh, evropské regulátory se silnými pravomocemi. A teďka otázka, eh, je třeba oddělit provozu infrastruktury? Ano. Otevřít trh? Ano. Já chápu a rozumím tomu, že je třeba se dohodnout na určitém cíli, ale eh, to ano, ale my prostě musíme k němu postupovat systematicky, nevybírat si to, co se nám zrovna může dařit nebo nemůže dařit. Je skutečně nutné, abychom železnice opět postavili na kola, tak říkajíc. Železniče byly 20 let zanedbávány. Čili je třeba to všechno položit na stůl, musíme se na to podívat celkově. A pokud to komise neudělá, tak eh, komise už nám něco tedy předložila, ale pořád to není dostatečně konsistentní. Pan Kohlíček, prosím. Pane předsedo, chtěl bych upozornit mé vážené kolegy, aby nepodléhali nějakým chimérám, protože první železniční balíček nebyl právě proto, že nevyhovuje většině států aplikován. A můžeme se tady bavit o otvírání trhu, jak chceme, ráno, v poledne i večer, ale proč z 25 států Evropské unie, které mají železnici, jich většina vůbec žádné kroky v tomto smyslu neudělala, efektivní kroky. Asi jim to nevyhovuje. Takže to je hezký, co si tady říkáme, Eh, myslím, že na radě nám to vysvětlí, jak to skutečně bude. Eh, daleko důležitější ale je například zavádění systému ERTMS, to znamená technické kompatibility mezi jednotlivými systémy. Eh, co se povedlo, to jsou několika systémové lokomotivy například už. Co ještě se nepovedlo, tak to jsou bezpečnostní předpisy, jejich sjednocování. To je daleko důležitější než to, jestli tady budeme mít formálně nezávislého operátora, protože jestliže v jednotlivých státech prostě nebudou chtít, tak prostě to fungovat nebude. A chtěl bych upozornit, že v době, kdy mě bylo nějakých 15 let, není to tak dlouho, 40 let, tak se dalo jezdit napříč Evropou. A šlo to. A žádné takovéhle rozsáhlé práce, jako dneska, tady se o nich bavíme, se nedělaly administrativní práce. Takže eh, spíš to chce držet se při zemi a skutečně přemýšlet o tom, co bude ku prospěchu železnice. Myslím, že velké další eh, oprašování prvního železničního balíčku k tomu zrovna nepatří. Daleko důležitější je technická kompatibilita a vůle po spolupráci. Děkuji. Thank Mr. Herzog. Eh, děkuji. Pan Herzog. Eh, auch ich möchte der... Já bych eh, také chtěl poděkovat paní Sarakiany za tento dokument. Já si myslím, eh, kolegyně a kolegové, že tady je jasné, že eh, tady je určitý diskriminační přístup na trh. Tady hovoříme o dvou bodech, to jest o provozovatelech infrastruktury a o regulačních subjektech a proto se hodně soustředíme na otázku oddělení provozu a infrastruktury. Eh, hovoříme tady o holdingové struktuře a musím říci, že účetní a administrativní oddělení je už nyní předepsáné. Ale o to mi nejde. Tady tato holdingová eh, struktura tkví v tom, že ti, kteří už nejsou potřební v určitém odvětví, tak potom mají problém najít zaměstnaní v jiném odvětví. To je důležitý argument, na který bychom neměli zapomenout. Já bych eh, navrhl kompromis následujícího druhu. To je, eh, musíme se zaměřit na poskytovatele infrastruktury zde na tomto grémiu Eh, to jestli je důležitý pluralismus této oblasti poskytovatelů infrastruktury, aby existovala nabídka i ze strany soukromých eh, subjektů a eh, aby byla dostatečná transparentnost. Já si myslím, že ta transparentnost nemůže jít tak daleko, aby jsme mm, překročili eh, oblast hospodářské soutěže. Co je také důležité, je národní regulační subjekt, aby byl posílen, aby vyřešil interní problémy a proto, když tam se jedná o multilaterální či bilaterální otázky, tak aby tam byla určitá autorita, tento orgán, který by řešil tyto spory. A eh, tady eh, je také otázka subsidiarity a proto si myslím, že by bylo dobré mm, takto globálně vyřešit tento problém a využít výhod obou možností. Thank you, Mr. Sturks. Eh, děkuji, pane předsedo. A děkuji také paní zpravodajce. Je tady jedna věc, která je velmi důležitá. všichni eh, chtějí spolupracovat na železnicích a musí vidět, co je tady k dispozici. Potřebujeme také vysvětlení, mm, regulatorní orgán, protože není dneska úplně jasné, jak je to s poskytováním služeb. Čili dotaz na komisi. Mluvíme tady o tom oddělování, od unbundlingu. Ad- Komise eh, už eh, tady předložila různé stížnosti na členské státy. Rád bych věděla, co si komise myslí o strategii diskuse. Zde je užitečné, abychom ji vedli tady a teď, aby v souvislosti s touto přepracovanou direktivou se hovořilo o unbundlingu nebo ne. A nebo zda by nebylo lepší počkat na nějaké konkrétní prohlášení, vyjádření, protože je tady mnoho různých aspektů, a e, komise bude muset pak udělat legislativní iniciativu a pak by to přepracované se muselo znovu přepracovávat, čili přepracovávat přepracované a další přepracované. Vielen Dank Děkuji, pane předsedo, děkuji také zpravodajkyni. Já si myslím, že je eh, důležité, abychom o tomto mohli diskutovat. Já souhlasím s eh, většinou toho, co jsem zde zaslechl, hlavně co se týče regulace, aby eh, byly tyto národní subjekty. Potom, co se týče také personálu, to je článek 55 o stálé výměně. Potom investice do železnice, dlouhodobé plány, OK, delegované a akty. E, tam e, si myslím, že s tím asi nebudou všichni souhlasit. E, potom, co se týče služeb, tam problémy s přístupem ke službám. Toto vede pouze k byrokratické zátěži a k sociálnímu dumpingu. Já si myslím, že otevření trhu, které je nedostatečné, tak to je chyba interoperability, to je eh, nedostatek technické harmonizace a toto souvisí s druhým eh, železničním eh, balíčkem. Co se týče unbundlingu, oddělování, tak tam souhlasím s tím, co řekli mý kolegové. Co mi tady chybí, je otázka e, lidských zdrojů, to je nějaký, nějaké konkrétní stanovisko e, související s personálem. E, Eh, tam žádná eh, certifikace. Potom, co se týče komise, eh, tak otázka mm, stávky, práva na stávky, tak mm, tam si myslím, že to není dobře ošetřeno, protože my potřebujeme, aby toto mohlo dále pokračovat v oblasti lidských zdrojů. Pan Děkuji, pane předsedo, děkuji Deboro za vykonanou práci. Já si myslím, že je důležité předložit tento pracovní dokument, protože já si myslím, že tato složka si zaslouží naší pozornost, protože je velmi relevantní. Doufám, že budeme moci dokončit tento dokument, aniž bychom vypracovali přepracování, přepracování. Eh, tak eh, důležitá je spolupráce mezi stát, jednotlivými členskými státy. Víme, že tento trh je pouze na mezinárodní úrovni pro cestující a pro náklad a že toto eh, redukujeme na 15-20 Dnes hovoříme o konkurenceschopnosti, hovoříme o volném trhu a musíme využít tuto možnost, abychom opravdu měli volný trh, protože jinak to bude pouze na oblasti národní. Já si myslím, že v regionální oblasti oblasti je tento sektor velice důležitý a musíme pokračovat stejným směrem. A proto potřebujeme velkého evropského regulátora, protože eh, samozřejmě eh, situace eh, musí být vnímána z tohoto komunitárního hlediska. Třeba zvětšit kompetence, potom certifikace ze strany Evropské agentury, aby tyto certifikace byly stejné pro všechny v Evropě. Potom, co se týče tohoto unbundlingu, oddělování, tak já jsem uh, přesvědčen, že je to dobré, ale uh, v některých oblastech uh, musíme si dát pozor, abychom nefragmentovali uh, firmy, které musí bojovat na trhu. Existují studie, pane předsedo, uh, na které se pracuje a chtěl bych, aby prostřednictvím této studie jsme mohli pochopit, jaké jsou důsledky, které můžou plynout z této iniciativy. E, mě co zajímá, je, aby e, vlastnosti volného trhu, e, které toto umožní, tak aby mohly se volně pohybovat. Toto musíme probrat. Děkuji, eh, pane předsedo. I já bych chtěl paní zpravodajce poděkovat za vynikající eh, pracovní dokument. Bez, I když eh, máme železniční balíček, ještě zbývá hodně pro zlepšení konkurenční schopnosti. Trh je pořád rozdělený a občané nemohou plně těžit z výhod společného železničního prostoru. Situace je podobná v nákladní dopravě. Je pravda, že členské státy nedávají dost financí na projekt TNT, byť je tak důležitý pro celou EU. Mohl bych také říci, že v mnoha případech Eh, otázka financování není jediným problémem. Chybí také politická vůle, zejména u transnárodnostních projektů. Podporuji komisi v tom, že je třeba zajistit lepší financování železniční infrastruktury a zajistit také to, aby členské státy vyčlenily potřebné finanční zdroje a včas dokončovaly projekty. Bylo by dobré, aby tady byly povinné národní pětileté plány, ale ještě důležité, aby komise sehrávala aktivní úlohu a dohlížela na proces realizace národních plánů. Děkuji. Děkuji, pan Fidanza. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat paní Sarakiany eh, za tuto vykonanou práci. Eh, také my bychom eh, se mohli zastavit nad určitými důležitými prvky. Ale myslím si, že by eh, mělo smysl hovořit o liberalizaci, o otevření trhu, tak jako ostatní kolegové. Myslím si, že musíme postupovat s větším úsilím eh, v tomto směru a předtím, než bude ukončeno toto otevření, tak musíme eh, dále pokračovat stejným směrem. A musím říci, že potřebujeme také zásadu reciprocity a musíme stanovit přesný harmonogram, protože když tak neučiníme, tak to zůstane pouze na poli Eh, určitého eh, prohlášení záměru a zůstane to pouze tam. Eh, potřebujeme společný komunitární orgán, který bude mít ambicioznější cíle ve srovnání s těmi, které jsou v textu, o kterém hovoříme. Je potřeba, aby tento, toto doprovázelo postup otevření trhu. Také potřebujeme organizaci pro harmonizaci materiálu. Toto souvisí s bezpečností a také s eh, odpovědností podniků. Ale také je to potřebné, aby určité technické problémy se mohly stát překážkou v přístupu na trh. Já souhlasím s návrhem komise, eh, to jest, aby existoval snížený poplatek pro firmy, které používají eh, technologie ERTMS protože eh, toto je technologický pokrok a potom ohledně oddělování unbundlingu, já si myslím, že musíme být velice pragmatičtí v této otázce. Mně dělá starosti, že když dojde ke celkovému oddělení, co se týče správců infrastruktur, tak toto může vést k faktoru zvýšení nákladů. Musíme mít toto vždycky na paměti, to je navyšování nákladů. A doufám, že komise nám pomůže najít řešení. Prosím, tahle. Eh, děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych eh, chtěla poblahopřát eh, naší řečnici za výborný pracovní dokument. Ano, toto přepracování by mělo dosáhnout jednotného trhu v rámci přepravy na železnici a cílem by bylo také zlepšit služby poskytované v rámci železnice. V Evropské unii Toto eh, železniční odvětví se musí dále rozvíjet, protože máme eh, velkou plochu. A zaujímáme velkou plochu, plochu a železniční doprava bude mít stále větší váhu v rámci celkové dopravy. Stejně tak jako u transevropských sítí jsme navrhli, aby všechna hlavní města byla propojena eh, vysokorychlostními vlaky. Ale eh, na to potřebujeme investovat a bohužel mnoho členských států neposkytuje dostatek finančních prostředků na údržbu stávajících infrastruktur a proto se snížil počet cestujících silnicích a taky eh, počet mm, pracovních míst eh, v odvětví železnice. A eh, Mnozí byli propuštěni v tomto sektoru a nevidím, že by někdo žádal o e, fond e, přizpůsobení se globalizaci právě pro tento sektor železnice. Je potřeba, aby byla vypracována studie, která zanalizuje dopad e, aplikace prvního železničního balíčku. Já jsem proto, aby byl vytvořen na e, evropský subjekt, stejně tak, jak e, je to u energie a e, mm, mm, myslím si, že je důležité, abychom zamezli delegovaným aktům. V příloze 1 je seznam, který hovoří o infrastrukturách a bylo Eh, stará mapa byla nahrazena, ta mapa, která vedla k tolika diskuzím. Přístup eh, na trh musí být doprovázen transparentností. Je důležitá také kvalita služeb, ale nesmíme také zapomenout na kvalitu pracovních míst a na počet pracovních míst. Děkuji. Zasada. Pan Zasada. Velice děkuji, pane předsedo. Většina toho, co jsem chtěla říct, už byla řečena, proto se omezím jenom na věc, která se týká eh, myšlenky, eh, která je jistě velmi dobrá, ale čert je vždycky v podrobnostech. Mluví se tady, aby povinně byly určité redukce pro eh, ty, které, kteří by využili této možnosti a kdo bude tedy kompenzovat správce infrastruktury, pokud se budou dávat takovéto snížení a jak velká by ta snížení měla být. A pak také vzniká otázka, zda v takovémto případě nediskriminujeme, eh, přičemž železnice, ve, těch železnici, které nebyly schopny modernizovat v porovnání s těmi, které měly čas i peníze, přičemž nejde se jenom eh, o to, aby se vyměnili z vybavení jednoho vagenu. Často je vyměněno, je vyměnit i prostě celý vlak. Tam se tedy zda takováto snížené eh, poplatky by potom byly funkční, protože eh, v některých státech je, se platí málo za přístup infrastruktuře. Jestliže to bude 10 nebo 20 nebude to pobídka k tomu, aby se modernizovaly vagony. Možná by bylo lepší najít řešení, které by umožnilo těm firmám, které mají staré vagony, aby čerpali z evropských fondů. Momentálně to nejde, ale možná, že bychom, by měli, bychom měli hledat takové řešení, které by umožnili získat Eh, finanční prostředky na obměnu vozového parku starého za modernější. Je mnoho dalších eh, důležitých věcí v tom dokumentu, například eh, víceleté smlouvy, které jsou pro správce infrastruktury klíčové a aktiv přenesené pravomoci, ale hlavně jsem se chtěl upozornit na tuto otázku snížených poplatků pro výměnu infrastruktury. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Tak co je cílem železničního balíčku? No samozřejmě lepší služby pro občany, aby se lépe dostali z místa A na místo B vlakem. Samozřejmě, že ten balíček je nutný, ale je třeba ho také naplnit. hlavní je pamatovat na to, že v různých zemích existují eh, různé infrastruktury a čili my eh, tady musíme eh, pokračovat dále, ale ne za každou cenu a ne tak, že budeme tedy vytvářet jakési eh, rozbujelé administrativní struktury. Samozřejmě, že se musí brát ohlad na, na skutečné náklady, když to procentě to nebude možné. Každopádně si myslím, že to oddělení infrastruktury od provozu je dobrá věc, ale ne za každou cenu. Domnívám se, že máme před sebou velmi obtížnou práci a já tedy eh, skutečně věřím, že eh, se to bude podařit eh, řešit kreativně a kvalitně. Děkuji. A paní Nakonec mi dovolte za sebe, protože poslední přihlášený stahl eh, přihlášku, že opravdu si myslím, že to je vynikající pracovní dokument a určitě stimuloval už diskusy i eh, v této místnosti, i mimo eh, ve společnosti, eh, tedy v železniční komunitě. A vždycky jsem chtěl mít eh, dokument, který by nějak opravdu um, přivtáhl na, z jejich zájem a tomuhle se to povedlo. Klíčovým prvkem je transparentnost a úloha regulatorních orgánů, ale já si, já také připomínat, jestli mě paměť neklame. My jsme vlastně v tom původním usnesení hlavně žádali požádali eh, unbundling, tedy oddělení infrastruktury od operátorů. A čili vlastně já jsem teď trošičku zmatený, když někdo tady říká, ne, my nechceme unbundling, když jsme velkou většinou hlasovali pro unbundling, pro toto oddělení a není tomu tak dlouho. Já samozřejmě si uvědomuji, že lidé někdy mění eh, názory, ale jenom jsem vám chtěl tuto skutečnost připomenout. A také mám někde vzadu v hlavě takovou to myšlenku, že v posledu se budeme muset jednak eh, snažit zajistit trh na železnicích. Já vím, že je to těžké, vím, že to bude ještě trvat, ale musíme eh, o to usilovat, jak říkal Dominik. A já si myslím, že opravdu musíme zajistit, aby to, co děláme, nevedlo k tomu, že za pár let se znovu vrátím o přepracování a že parlament bude potom požadovat na komisi, aby zažalovala členské státy u soudu a pak bude další přepracování a pak, až my budeme všichni v hrobě, tak eh, naši nástupci přijdou s dalším přepracováním. Tak už opravdu se musíme zbavit tohohle zlozvyku, přepracovávat přepracované do nekonečna a aby parlament jenom to požadoval a zase a zas požadoval za to další a pak, když bude mít příležitost, tak pak najednou řeknu ne, eh, já už jdu od toho, co my tady děláme. Takže já bych žádal z vaší strany o trochu odvahy, předvídavosti, a myslím, že bychom eh, se měli velice pozorně věnovat tomu, co eh, zpravodajka říká v tomto dokumentu a já velice se také těším, co nám k tomu teď řekne komise a také e, s čím přijde ve návrhu zprávy zpravodajka. Nakonec bych ještě chtěla říct, že tady jde hlavně o transparentnost, protože momentálně e, transparentnost, která tady není mezi e, provozovateli infrastruktury a mezi provozovateli vozových souprav vlaků. Pan Pascarele, minuta, prosím. Well, Mr. Chairman, if you give me... Pane předsedo, když mi dáte minutku, tak jenom řeknu, že komise potvrzuje svůj názor na vrch a trvá se na něm. E, když byste mi dal víc času, tak bych mohl řečníkům odpovědět a učiním tak italském. La relatrice, che ascoltato con Chtěl bych eh, poděkovat eh, paní eh, zpravodajce za její příspěvek a poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky. Já bych se chtěl zmínit o dvou věcech. Ohledně návrhu přepracování, tak komise eh, si chce eh, zajistit, aby železniční služby fungovaly. My chceme zlepšit situaci, my nechceme, aby došlo k nějaké revoluci v rámci legislativního rámce. Zároveň je potřeba respektovat legislativu, ale tato je potřeba také změnit. Proto tady máme některé eh, otázky ohledně vlastně porušení, a kde jsme se tedy obrátili na eh, soud. Eh, co se týče prvního železničního balíčku, tak tyto otázky budou ošetřeny ve sdělení a e, v jiných návrzích, které předložíme v roce 2012. Mezi nimi je liberalizace služeb e, poskytovaných cestujícím na národním trhu. Neděláme to proto, abychom každé dva roky dělali nové přepracování. Děláme to kvůli povaze věci, protože existuje pohyb a legislativa se musí této situaci přizpůsobit. Také je pravda, že existují různé modifikace eh, Lisabonské smlouvy. Máme novou eh, smlouvu každé tři, čtyři roky, tak se musíme tomu přizpůsobit. Potom další věc, eh, kterou jsem tady chtěl zmínit, je to, že paní eh, Serakiany se zakládá na usnesení, které bylo eh, přijato před několika měsíci. a tam souhlasíme eh, v mnoha otázkách s komisí. V návrhu přepracování se právě ošetřuje mnoho těchto myšlenek, které jsou v usnesení, které schválila komise. A nyní bych tedy chtěl přistoupit k jádru věci. Otázka regulátora. A, a eh, hospodářská eh, úprava železničních systémů. Tady máme regulátory, kteří v současné době existují, mají určité pravomace, ale existuje tam velké rozdíly a mají různé pravomoce. Když eh, porovnáme úřady v jednotlivých českých státech, tak je to odlišné. A my musíme zaručit, aby všichni měli větší nezávislost a větší pravomoce některé pravomoce, které ještě nemá regulátor, například přístup eh, k souvisejícím službám či eh, ke eh, službám ohledně spojů. Potom tady existuje směr k tomu, aby byl vytvořen evropský regulátor. Je pravda, že koordinace, výměna názorů kterou my samozřejmě podporujeme mezi regulátory, tak ten, tato výměna názoru není dostatečná. A nedávno eh, bylo přijato nářízení eh, ohledně výměny zboží a tady eh, je to stejný koridor v mm, oblasti přepravy zboží. Já si myslím, že zde bychom museli musíme být opatrní a mm, nerad používám tento termín být opatrní. Musíme být opatrní kvůli paralelismu e, v souvislosti se sektorem energetiky a telekomunikací. V těchto sektorech neexistuje ještě regulátor na evropské úrovni, i když tam jsou snahy, aby toto bylo více e, zaměřeno na evropskou úroveň. Máme agentury pro, agenturu pro spolupráci mezi jednotlivými národními orgány a v oblasti telekomunikací máme orgán, který slučuje národní regulátory v oblasti telekomunikací. E, to jest evropský regulátor e, v současné době by neměl pravomoce, které by přesahovaly e, koridory. A proto s tímto se počítá s nařízením, které bylo Eh, právě schváleno. Musíme si uvědomit, jaké je situace v železničním sektoru a jaký existuje tento eh, fyzický vztah mezi rotujícím eh, materiálem a infrastrukturou. Není to kritika. Toto všechno Eh, podmiňuje eh, situaci, která existuje v železničním sektoru. Já bych také chtěl, abychom odlišili na jedné straně eh, hospodářsko-právní úpravu, přístup na trh a fakt, že upravujeme hospodářskou soutěž, ale na druhé straně jsou jiné druhy regulace, technické věci a mm, rotující materiál. Toto mají na starosti národní bezpečnostní orgány a toto je v druhém železničním balíčku. A toto všechno se koordinuje z e, Evropské železniční agentury. Toto je otázka, o které budeme znovu hovořit v roce 2012, ale toto je e, v paralele k hospodářsko-právní legislativě, kterou se zabýváme nyní. Je to důležité, ale je to už druhá věc. Co se týče e, sazeb, já si myslím, že to je zajímavá otázka. Dnes se hovoří o finanční architektuře v železničním sektoru. Ehm, eh, mluvčí hovořila eh, o tom, že souhlasí s naším návrhem, že stát musí mít odpovědnost v moment, mm, aby, v ten moment, aby existovala rovnováha mezi infrastrukturou, protože infrastruktura mm, patří členským státům, je to v jejich majetku a potom potřebujeme finanční stabilitu, to je eh, pro vztahy mezi správcem infrastruktury a státem v dlouhodobých eh, smlouvách. To bylo do dnes, eh, do dnešní doby to bylo doporučení, dnes už je to povinnost v tomto návrhu přepracování. A potom tady máme také soustažnost mezi jednotlivými operacemi. Tady chceme zabránit tomu, aby existovalo cross-financing. Eh, také bych chtěl odpovědět těm, kteří hovořili o příplatcích za používání ERTMS a systému pobídek pro opatření proti hluku, to je eh, opatření s cílem snížit hluk. Zde se jedná o dva návrhy, které si myslím jsou velice kvalitní a které jsou e, zahrnuty do tohoto návrhu přepracování. Co se týče hluku, tak toto souvisí s eh, filozofií e, Eh, externích nákladů. Dnes ráno o tom komise hovořila, když jsme zmiňovali eurovinětu. Je důležité, aby existovala paralela mezi oběma dokumenty. A co se týče ERTMS, tak tam cílem je podpořit evropský systém zprávy dopravy. To je důležité pro interoperabilitu. A kdo zaplatí tady tyto eh, příplatky? Cílem je to, že to nechceme eh, uložit ze strany komise. Řešením by eh, mohly být určité bonusy, eh, například tam by zasahoval správce infrastruktury či stát by mohl převzít část těchto nákladů, protože je zodpovědný za finanční rovnováhu. Ale tady mm, se nejedná o velké částky. Jedná se o to, abychom dali určité pobídky s cílem dosáhnout větší bezpečnosti. Potom tady hovoříme o finančních otázkách, mm, to je velice důležité, protože toto nám umožňuje mít svěží kapitál a zabezpečit eh, pracovní místa v železničním sektoru. Eh, toto bylo také tématem některých z řečníků. Abychom toto dosáhli, potřebujeme finanční pevnou architekturu, která nám umožní, aby existovala jasná hospodářská soutěž v rámci železnice a také v souvislosti s jinými druhy přepravy. Co se týče eh, souvisejících služeb, eh, Rail Related Services. Eh, už jsem o tom předtím hovořil, že rozšiřujeme pravomoce regulátora na tento druh služeb. Já bych tady chtěl připomenout čtyři novinky, které jsme zahrnuli do návrhu. Na jedné straně máme nezávislost operátora, to je železniční služba v souvislosti s dominantní firmou. Toto není eh, protimluv eh, v souvislosti v této diskuze o unbundlingu. Tady hovoříme proto, abychom byli eh, koherentní. V současné legislativě se spočítá s vzájemnou propojeností operátora s železniční firmou, ale nepočítá se s návazností na poskytovatele služeb. A co se děje, je, že často dochází k tomu, že máme eh, vztah eh, mezi těmito dvěma firmami a to je překážkou v hospodářské soutěži. My říkáme, že operátor služeb musí mít stejné záruky, jako má správce infrastruktury v souladu se současnou legislativou. Musí mít eh, nezávislé postavení v právní otázce a v organizaci a e, řešení. Potom, co se týče e, poskytovatele služeb, tak musí prokázat možnost alternativy. Když e, odmítne to, aby jiný operátor měl také přístup k této službě, a potom když se určitá eh, železniční služba nepoužívá po dobu například dvou let, tak ten operátor, který toto spravuje, nemůže tuto službu zavřít. Buď musí toto použít, či akceptovat, že jiní operátoři, možná jeho konkurenti, budou e, moci si to pronajmout či to nějakým způsobem používat. A to je e, poslední věc k trhu. A závěrem bych došel k možná k eh, mm, otázce, která je nejvíce kontroverzní, a to je celkové oddělení mezi eh, správcem infrastruktury a operátorem. Eh, zde mm, zpravodajka navrhovala zásadní otázku interoperability, která je samozřejmě věc, kterou respektujeme ale není správné říci, že situace, která je v současné době v telekomunikaci a v energetice, že je stejná. Komise navrhuje něco jiného. V prvním balíčku z roku 2001 jsme v tomto bodě přidali politický závazek, který byl eh, politický kompromis, který byl velice delikátní. Naším cílem bylo, aby jsme dosáhli tohoto závazku a chtěli jsme, aby toto fungovalo. A proto my jsme e, mnoho členských států dovedli až e, před e, soud v Lucemburku, protože firmy neměly to oddělení holdingu, který jsme chtěli, což bylo v tom prvním balíčku. Potom struktura společností toto neumožňovala a proto je potřeba, aby existovala jasné oddělení. V sedmi případech z osmi jsme to neviděli. Tam jsme viděli, že existoval holding. E, proto můžeme říci, že v jednom případě bylo oddělení, když se jedná o holding. Proto my jsme se tedy odvolali na soud v Lucemburku a chtěli jsme Eh, vědět, co na to eh, soud v Lucemburku a počkáme na to, co řekne legislátor, což je rada a také parlament. A potom skončím u eh, delegovaných aktů. Chtěl bych vám připomenout, že toto je velice komplexní oblast a nemůžeme přijímat rozhodnutí pouze z politického hlediska, ale také z technického. Protože toto závisí na samozřejmě politických rozhodnutí a jsou to rozhodnutí, které je potřeba přijímat e, rychle. V rámci toho, co nám umožňuje Lisabonská smlouva, chceme e, požádat e, tento mandát, abychom změnili přílohu, přílohy k návrhu o přepracování v souvislosti s delegovanými akty. My si myslíme, že toto by byl krok zpátky, protože bychom byli v situaci spolurozhodování, přičemž eh, tyto stejné přílohy můžou být v současnosti modifikovány tradiční komitologií. Děkuji. Thank you. Děkuji. Eh, paní zpravodajko, chcete k tomu něco dodat? Beh, <clears throat> in effetti, Presidente, credo raramente di aver suscitato così tanto interesse. Quindi ringrazio. Eh, pane předsedo, mě překvapuje, že tento můj příspěvek vzbudil takový velký zájem a děkuji vám všem, kdo jste se zúčastnili diskuze, protože to bude velkým obohacením mého příspěvku. Já si myslím, že eh, díky tomu budeme moci přijmout vhodné rozhodnutí. Já jsem to tak neučinila dosud, protože si myslím, že bylo potřeba vysvětlit vám, jaké jsou zásadní otázky, eh, které jsou obsaženy v tomto dokumentu. Ale chtěla bych eh, mm, poznamenat několik věcí mm, více z politické oblasti. Myslím si, že si musíme toto uvědomit v této diskuzi. Chtěla bych vám dát tři údaje. Za prvé, Eh, přeprava nákladní eh, má eh, podíl na trhu, který nedosahuje ani 11 Proto železniční doprava se nachází v obtížné situaci, protože se snaží získat vyšší podíl na trhu a myslím si, že mnoho členských států by mělo zasáhnout. Je potřeba mít na zřeteli, že to je v komunitárním zájmu. Máme 13 Eh, procesu, eh, kdy došlo k porušení eh, v rámci prvního železničního balíčku. Já bych řekla, že to je 25 železničních modelů, ne 27, protože Kypr a Malta nemají železnici, jinak bychom měli 27. Když máme na zřeteli tyto údaje, tak já vás vybízím k tomu, abyste byli ambiciozní. Bylo řečeno, že musíme být pragmatičtí, obezřetní, ale já vás vybízím, abyste byli ambiciozní, protože úkol, který nám byl uležen, vede k tomu, abychom uh, vyřešili situaci systému, který ve, má velké obtíže. Já jsem si zaznamenala eh, všechny uh, příspěvky kolegů, souhlasím s aplikací. Myslím si, že bychom to měli rozšířit minimálně na národní úroveň a také jsem přijala eh, s povděkem stimuly o kterých se zde tady hovořilo. To je, abychom eh, měli komunitární regulační subjekt. Toto je jeden z návrhů, kde, který musíme dodělat do konce. Samozřejmě existují různé fáze, musíme mít nejdříve národní subjekt, který bude mít eh, pravomoce, svoje úlohy, mít eh, lidské a finanční zdroje, potom potřebujeme síť regulátorů, ale proč neudělat krok víc a proč nemít uh, uh, regulační subjekt na úrovni Evropské unie. Deba, diskuze o tomto je zásadní. Pokud nebudeme mít nezávislý a silný orgán, tak nemá cenu hovořit o ostatním. Nebudeme-li mít uh, tut, tuto, uh, tento první článek, v rámci železničního subjektu, eh, tak bude těžké v tomto pokračovat. Co se týče financování, já vím, že s tím všichni souhlasíme, že je potřeba toto aplikovat a opakuji, že otázka hlediska pětiletých plánů je třeba podpořit a mnoho z řečníků eh, vyjádřilo obavy ohledně bezpečnosti a certifikace. Toto eh, není v přepracovaném znění železnice. Pokud budeme ale ambiciozní, tak můžeme tyto prvky zahrnout do eh, železničního přepracování a soustředit se na to, co bude v roce 2012. Když budeme pracovat dobře, tak to, to nám v budoucnosti umožní, abychom byli lépe připraveni ani na, pra, na to, co nás čeká v roce 2012, například ohledně bezpečnosti. Já si myslím, že je škoda, že pan Sterks eh, odešel. Ale je pravda, že čekáme na rozsudek, jak řekla komise. Já bych eh, se s vámi chtěla podělit o obavy já se bojím, abychom se nesoustředili příliš na politiku, když eh, eh, řešíme otázky v železniční dopravě. Nemusíme čekat na eh, rozsudek soudu, protože tady existují normy, které spravují železniční sektor. Když situace je taková, tak bychom měli pokročit v tomto ambiciozním projektu. Také o tom hovořil pan předseda. Musíme pokročit eh, v rámci toho usnesení z roku 2010, kde už byly důležité prvky, například eh, otázka unbundlingu, oddělování. Co se týče tohoto bodu, já eh, možná nejsem tak pragmatická. Já jsem like já tady nechci do toho příliš eh, zasahovat, jak o tom hovořila paní Raner. Já si myslím, že je důležité, abychom tady vytvořili podmínky, ne proto, abychom se rozhodli pro jeden či druhý systém z těchto 25, kterými disponujeme. To je ne, třeba neupřednostnit německý systém před rakouským. Já si myslím, že musíme e, skombinovat osvědčenou praxi z těchto systémů a mít jednotný evropský model, kde by byly určité normy, které by potom aplikovaly všechny členské státy. Jedna z těchto norm je právě unbundling. Samozřejmě musíme diskutovat o tom, co chápeme pod tímto unbundlingem, jaký druh eh, oddělování potřebujeme a jak daleko chceme jít. Já si ale myslím, že takovéto důležité rozhodnutí je rozhodnutí, které musí padnout zde v parlamentu, protože po Lisabonské smlouvě máme větší odpovědnost a musíme tuto odpovědnost vždycky dovést do konce. A závěrem bych řekla vtip. Já jsem mladá, ale je pravda, že za deset let doufám, že tady nebudu dělat přepracování, přepracování a přepracování. Takže doufám, že tuto, využijeme tuto příležitost, abychom zlepšili současnou situaci, aniž Eh, bychom vedli válku s železničními firmami, aniž bychom nic nevyřešili. Toto je možnost, která se nám naskýtá a mohla, eh, musíme pracovat dobře. Tak eh, já musím říct, že ano, teď se hovořila tady o svém životě, mm, že jsou tady i mladší. Takže eh, ten návrh by mohl mít podobu návrhu zprávy v březnu a na plénu by se to mohlo projednat v červenci. Já vám tady děkuji za pracovní dokument a za skvělou debatu. No a to je pro dnešek všechno. Zítra se uvidíme o deváté a budeme tady mít spoustu všelijakých eh, dohod a také absolutory. Děkuji vám všem, děkuji tlumočníkům, včetně tlumočníků z znakového jazyka.